So, ich bitte alle Kolleginnen und Kollegen. Takže prosím, kolegyně a kolegy, prosím, aby se usadili. Zahájíme nyní rozpravu o systém pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, jak my také zde v parlamentu říkáme, nekonečný příběh. Já zde velice srdečně vítám našeho stálého zpravodaje, jak bychom mohli říci, neboť veškeré frakce ho jmenovali zpravodajem nejenom jedna frakce, což ukazuje, že e, má obrovskou důvěru. Takže Peter Líze má slovo. Děkuji, děkuji pane předsedo, děkuji milé kolegyně, milí kolegové za pozměňovací návrhy, které jste předložili. O této otázce jsme diskutovali již mnohokrát. Je jasné, že máme politický problém, ale chci ještě to, že všichni, kdo tady na zeď malují nějaké hororové scénáře, že tito lidé by se měli podívat na skutečná fakta. V legislativě pro obchodování s emisemi máme velice mírné zatížení letecké dopravy a cestujících. Například letecká společnost Ryanair má na jednoho cestujícího náklady 0,03 eur. Jsou to tedy 3 centy. Jiné eh, letecké společnosti, které nejsou tak efektivní, mají poněkud vyšší náklady, ale ne, nikdo nemůže tvrdit, že i pro dálkový let je to více než 2 eura. Britská, německá, francouzská vláda které mají jisté problémy s návrhem komise, abych to formuloval takto obezřetně, od svých vlastních občanů eh, vyžadují poplatky například, když jedí z Frankfurtu, z Londýnu či z Paříže, které jsou mnohem vyšší, mnohokrát vyšší než částky, o kterých hovoříme my. A samozřejmě se na tomto podílí, na placení podílí třetí státy. Takže tady čelíme poněkud skurilní situaci a v celé debatě bychom měli také zohlednit i to, že my jako Evropská unie můžeme ztratit naše dobrou pověst. Není možné, abychom národní opatření akceptovali a když najednou přijde Evropská unie společně se společným opatřením, tak se proti tomu takto stavěli. Byla předložena řada pozměňovacích návrhů, celkově 90 k návrhu zprávy a samozřejmě oni pokrývají celé to spektrum naší debaty, debaty v EU a i mimo EU. Máme tam jednu extrémní pozici, to je pozice Basa Eichhouta. Ale tu pozici stílí i důležité zainteresované strany, nejenom nevládní organizace, ale také letecké společnosti, které jsou velice levné ty takzvané nízkonákladové společnosti, dále organizace Elfa, která pokrývá asi 50 vnitroevropské letecké dopravy. Ta také říká to též, co navrhuje Bas Eichholt, totiž abychom opět znovu zavedli ten původní systém. To znamená, že veškeré lety, které startují a přistávají v Evropě, mají být pokryty systémem ETS, tak jak to bylo tehdy původně rozhodnuto. Na druhé straně jsou kolegové a kolegyně Korhola, Grostet, Krámer a další, kteří zastávají postoj v tom smyslu, že bychom měli prodloužit ten stop of clock, to zastavení hodin, minimálně eh, do roku 2016, tedy do dalšího schromáždění organizace ICAO, což je také postoj, který přijal v úterý výbor pro dopravu. Takže tímto se musíme tedy nyní zabývat. To je situace. Je to téměř kvadratura kruhu nalézt nějaké řešení mezi těmi extrémními pozicemi, nějaký kompromis. Mé osobní mínění je toto. Komise v podstatě nalezla kompromis tím, že říká, že tam nebude full stop a že tam nebude stop o'clock, tedy za zastavení hodin, ale RSF. Nemáme tady ovšem, ehm, nemůžeme si zastírat, že tady máme ehm, velký odpor. Průmysl například Airbus, a zejména Airbus je masivně proti tomuto. A já jsem s tím hovořil s panem předsedou, že Airbus napsal dopis čínské vládě, kde velmi devotním způsobem říká, milá čínská vládo, my vám sloužíme a postaráme se o to, aby vás Evropa nezlobila. No, pokud budeme tedy jednat takto, tak můžeme <laughs> zapomenout na naše květnaté proslovy, kde říkáme, proč je Evropa tak silná a proč se nám podaří prosazovat naše názory i v Číně. A obzvláště pikantní je to, že David Cameron, když navštívil Čínu, tak velmi silně poukázal na téma Airbusu a vedle EU ETS tam hrálo roli také téma Dalai Lama. Takže v Evropě již nemáme mnoho zásad. Jakmile Číňané nám pohrazí, že stornují nějaké zakázky, tak uděláme to, co si Číňané přejí. Takovýto dojem skutečně vzniká, měl bychom si být velmi na pozoru, abychom Eh, nedopustili, aby takovýto dojem zůstal a přetrvával. To je tedy moje osobní mínění, ale prosím vás o pochopení v tom smyslu, že ten proces je opravdu velice složitý a obtížný a že já jako zpravodaj parlamentu musím zohlednit to, co si myslí i ostatní výbory našeho parlamentu. Eh, na základě lhůt nemáme možnost eh, jít na plénum, pokud si přejeme změnu legislativy, tedy pokud nechceme zvolit řešení by se totiž aby opět vstoupil v platnost ten původní zákon, tak musíme naši práci dokončit do 30. dubna, tedy ještě do doby před volbami. Nemáme tedy možnost to dostat na plénum a proto bychom měli postoj, zejména Tranu, ITRE o tom právě hlasuje, takže ještě nevím, jak hlasování dopadlo. Takže pozici zejména Tranu a možná také ITRE zohlednit. Dnes v poledne máme poslední schůzku stínových zpravodajů před hlasováním a pokud se nám podaří dosáhnout kompromisu s výborem pro dopravu, tak bude mou povinností, jakožto zpravodaj, tak toto vidím já, abychom ten kompromis podpořit. Pokud tedy TRAN bude ochoten nějakým způsobem se pohnout, tak tuto ochotu musíme mít také. Takže uvidíme, jak to dopadne. Včera jsem hovořil se stínovými zpravodaji a zvažovali jsme jednu věc. Ještě nemohu říct, že jsme se na tom dohodli, ale byl by to můj návrh. Mně se to až tak nelíbí, ale jsem demokrat a proto bych byl rád, abychom zohlednili to, co si myslí Tran, i když to tady není můj vlastní názor. Měli bychom co možná nejvíc přebrat do kompromisního balíčku co možná nejvíce kompromisních návrhů stranu. E, Tran e, mnohem jednoznačněji než komise ještě poukazuje na organizaci ICAO, na Mezinárodní organizaci civilní letecké dopravy. E, požadují prodloužení stop of clock, toho zastavení hodin, takže bychom si takže bychom to při nejmenším měli zvážit, ale kompromis nemůže být ten rok 2016, jak to požaduje TRAN. My jsme tady měli v návrhu komise, již v návrhu komise jeden rok stop soft clock, to zastavení. Takže pokud to takto přijdeme, tak budeme mít eh, pouze tedy ten jeden rok. A v této souvislosti si musíme položit otázku, nač ten rok vlastně potřebujeme. A já Vyzývám k tomu a doufám, že příští týden na hlasování se to takto podpoří. Vyzývám, abychom ten rok využili proto, abychom eh, vlastně jaksi vystavěli tu akceptaci tohoto systému a toho návrhu, eh, toho přístupu, který navrhuje komise toho airspace approach. Musíme prostě být ochotní nějakým způsobem se pohnout v našich názorech. A velice důležitá otázka této věci bude to, že musíme donutit členské státy, aby pomocí příjmu, aby dokázali vyjednávat o příjmech eh, z systému s obchodování s emisemi. České státy kritizují právem toto. My tady děláme něco pro životní prostředí, ale v samotné legislativě vůbec není ustanoveno, co se bude dělat s těmi příjmy. Parlament toto vždy požadoval, aby to tam bylo a to by také ulehčilo mezinárodní diskusy. Můžeme hovořit s USA o společných eh, výzkumných projektech s rozvojovými zeměmi, o mezinárodní politice klimatu, no tu adaptaci, to um, zmírňování dopadů eh, změn a tak dále. Dobře víme, že další klimatická konference bude v Paříži a představme si, že tam pojede komisařka či komisař a řeknou, chceme ochranu klimatu, ale nebudeme hovořit o penězích. O každé, na každé klimatické eh, konferenci se hovoří o penězích. Ovšem mimo oblasti letectví tady nejsou členské státy ochotní vydávat peníze a to je vlastně klíč k řešení. Na tom se shodneme. Parlament tuto pozici vždy zastával, celé jasně to řekla radě. A já říkám, že pokud rada se v tomto nepohne, tak nemůže hovořit o pragmatismu. Rada je na tomto místě dogmatická. Ministři dopravy a životního prostředí eh, eh, se na nás obrací a omlouvají se. Omlouvají se proto, protože ministři financí nejsou schopni se pohnout ze své pozice. A to se musí změnit. A já doufám, že příští týden dopadne hlasování tak, abychom toto poselství potom mohli vyslat směrem k radě. Děkuji, já jsem sám zpravodajem stínovým tomuto tématu a eh, ty hrubé eh, charakteristiky toho, co řekl Petr Líze k tomuto tématu, já sdílím. Na tomto tématu pracujeme již dlouhou dobu, již od roku 2008, pokud si správně vzpomínám. Již tehdy jsme si přáli zapojení letectví do obchodu s emisemi, tehdy jsme zahájili ten, tuto možnost a pak jsme jakožto parlament ve vysoce rychlostním tempu prosadili Stop Soft Block, to zastavení hodin, tehdy byl zpravodaj Peter Líze. Rada ovšem byla spíše brzdou a je tomu i u tohoto tématu. Celé se to zastavilo. A proto by mě zajímalo, a ptám se na to komise, do jaké míry členské státy implantovaly tu předešlou legislativu. Eh, možná by bylo dobré, abyste eh, nám poskytli informace o tomto, jak to vypadalo. Zaplatili všichni, realizovali to všichni, implementovali to všichni, nebo jsou členské státy, které neimplementovaly právo, které my jsme tady přijali. No, možná by bylo vhodné nám tyto členské státy jmenovat, eh, ty, které naše legislativu ignorovali. Dříve než tady eh, necháme vstoupit v platnost další legislativu, tak by bylo skutečně vhodné. Petr se říká, že jsme v časové čísni. Pokud se tady nedohodneme, tak by bylo možná skutečně vhodnější, kdyby znovu vstoupila v platnost ta stará legislativa. Takže stop, stop soplok 1, stop soplok 2. Eh, Bude z toho jistý chaos, taková směsice, ale je třeba si uvědomit, že máme mezinárodní závazky i s ohledem na pařížskou konferenci v roce 2015. Je třeba skutečně dohodnout se na nějaké substanci, na nějakém obsahu, eh, pohnout se i z mezinárodního hlediska, ale neustále vystupovat tak, že budeme před někým ohýbat záda, jak to tady bylo naznačeno. To si myslím, v takovéto případě můžeme zapomenout na veškerou naše legislativu a nemá smysl vůbec nic přijímat a, to, a nemá smysl ani nic diskutovat na mezinárodním poli. Takže bych mě zajímalo od komise, kdo přesně co implementoval, všichni implementovali a pokud ne, jmenujte nám přesně ty členské státy, které toto nedodržely a které to do posud ignorují. Dříve než tady, tady budeme přicházet s novými věcmi, bylo by skutečně vhodné tuto informaci od vás mít. Všechno ostatní je v podstatě z mé strany stejné jako to, co řekl Petr a uvědomíme si, že jsme v časové tísni jako další Chris Davis. Děkuji. Já jsem ani se nehlásil, že bych chtěl hovořit, protože jsem se těšil nejdříve na další vystoupení a na to jsem chtěl reagovat. Nicméně já podporuji návrh, který předkládá Petr Líze. Pracuje se velice tvrdě na kompromisu a také uznávám, že je to těžké téma, těžké prostředí a má to také své dopady když Evropská unie eh, schválí postup, který navrhuje eh, Petr Líze. Já přijímám ty dopady, které to bude mít a myslím, že je třeba eh, zvážit, jaké hybné páky má EU pro prosazení takovéto dohody. A já myslím, že to může nastat a doufám, že když EU je bude rozhodnuta jednat, pak další mohou ji následovat. Děkuji. Krisi? V Německu máme koaliční výbor, kde je projednáváno i pořadí řečníků, takže snad byste si měli sladit pořadí s tou řadou za vámi, abyste věděli, kdo bude mluvit jako první. Ale nyní má slovo Satu Hasi. Děkuji. Já velmi respektuji práci zpravodaje Petra Lízeho a jeho obrovské úsilí Eh, vyjednat kompromis jak zde v parlamentu, tak eh, i nalézt společného jmenovatele s radou. Ale bohužel musím konstatovat, že jeho ochota přistupovat na kompromisy eh, je příliš daleko dalekosáhlá během období, kdy působím v Evropském parlamentu, jsem několikrát slyšela Eh, lidi říkat, že EU je ekonomický gigant, ale politický trpaslík pokud se budeme takto chovat, že budeme přijímat zákony a pak, když ostatní země začnou na nás vyvíjet tlak a e, ovlivňovat nás, tak řekneme, dobrá, my naši legislativu upravíme a budeme se tvářit, že jsme menší na světové scéně, než eh, bychom být mohli. Neměli bychom vysílat signál zbytku světa, že jestliže jiné státy nesouhlasí a jestliže eh, firmy v jiných zemích nesouhlasí s naší legislativou, tak ji změníme. Ostatně není to poprvé, co zahraniční společnosti a i zahraniční vlády tvrdí, že nejsou spokojeni s naší legislativou či připravovanou legislativou. Přibližně deset, před deseti lety uh, první kontakt eh, z mimoevropských zemí přicházel od australského velvyslance, který nebyl spokojen s naším návrhem směrnice REACH a navrhoval eh, za Austrálii něco jiného. Takže to nebyl jediný případ, kdy jiné vlády uh, protestovali proti naší legislativě. Stal se z toho symbolický problém, pokud jde o náklady eh, mm, prodávání emisních povolenek a eh, lety respektive náklady na lety, což eh, Peter Líze mm, zdůraznil, že jde více o symbolický než o ekonomický problém, a politický problém víc než ekonomický. Jménem zelených eh, jsem předložila několik eh, pozměvacích návrhů k posílení návrhu komise a domnívám se, respektive nejsem velmi spokojena s přístupem komise. Oni navrhují Eh, omezení původního obchodování s povolenkami. A já si myslím, že bychom neměli dopustit, aby se to ještě více smršťovalo. To by skutečně znamenal totální ústup um, pod tlakem uh, jiných vlád. Kom, já jsem eh, navrhla vycházet z návrhu komise ale rozšířit současně zeměpisný prostor eh, nejenom územní um, územní moře, ale ještě i další eh, území 200 kilometrů od pobřeží a od roku 2017 50 emisí letadel přilétajících i odletajících bude pokryto naším systémem obchodování s emisními povolenkami. Peter Lize zmínil eh, názor parlamentu, že příjem z obchodování s emisními povolenkami z letectví by měl být využit na eh, aktivity související s mm, bojem proti klimatickým změnám. A tady s ním velmi souhlasím. Myslím si, že v mezinárodním měřítku by byla situace zcela jiná, kdybychom mohli říci, že toto není pouze nový způsob eh, získávání finančních prostředků pro účely národních vlád, ale je to také eh, cesta, jak zhromáždit finanční prostředky eh, na mezinárodní akce boje proti klimatickým změnám a na pomoc rozvojovým zemím. Eh, v tomto ohledu. To by asi eh, neuspokojilo velmi Spojené státy, ale myslím, že by to pomohlo nebo napomohlo situaci eh, v rozvojových zemích. A jsem velmi nespokojená s tím, že rada není ochotná nahlédnout tuto stranu reality. A konečný bod. Hovoříme-li o kompromisu, musíme eh, mít na paměti a také rada musí mít na paměti, že nemůže diktovat vše. Pokud nedojde eh, záhy k dohodě mezi parlamentem a radou, tak eh, tady se ocitneme s tou původní legislativou. Děkuji vám a nyní Martin Kellenen. Děkuji, pane předsedo. Toto eh, se vyvíjí v velmi zajímavou agendu. Ty politické implikace jsou závažné. Na straně jedné mám určité sympatie vůči pozici Pítra a Zelených, kteří na tomto pracují již dlouhou dobu, na tomto tématu. Ale mm, nemyslím si, že můžeme rozumně argumentovat tím, že se jedná o malou věc několik centů za let, i když je to pravda, akceptují to, ale na straně druhé eh, musíme zaujmout stanovisko k těmto věcem bez ohledu na důsledky. Důsledky jsou zcela závažné, to všichni víme. Airbus tady byl zmíněn, Eh, sice nikoho z mého volebního obvodu nezaměstnávají, ale tisíce lidí napříč Evropou. Je to úspěšná firma a eh, my tady sice nemůžeme ohrozit jejich budoucnost, ale můžeme způsobit eh, určité problémy této společnosti. Můžeme tedy trvat na našich zásadách, ale musíme si uvědomit praktické dopady. A pak se dostáváme k otázce eh, dodržování pravidel. Samozřejmě já věřím v právní stát a akceptuji zásady legislativy a ta musí být implementována rovnoměrně napříč EU E, Peter, my nežijeme v realitě, jestli se domníváme, že Francie, e, Německa e, budou najednou v Hitro, Paříži, Frankfurtu vlastně přijímat a dovážet letadla z Číny nebo Indie. Nemůžeme přece ohrozit mezinárodní vztahy kvůli tomuto opatření. Musíme být praktičtí, akceptují argumenty, které zde zazněly, ale já si myslím, že je na čase přistoupit ke kompromisu a oceňuji úsilí Petra o nalezení kompromisu. Jeden kompromis nám byl rozeslán včera večer a na ten se důkladně podíváme. Peter zná naši původní pozici, já jsem ji předložil na posledním zasedání, nebudu to opakovat, ale skutečně musíme nalézt řešení a musíme také nalézt řešení eh, rychle, ještě před březnem. Existují náznaky možného kompromisu, ale nalézt kompromis v parlamentu bude dost těžké, na tož pak eh, nalézt kompromis s členskými státy v rámci rady. A také nemohu eh, podpořit plán Eh, vyčlenování fondů. Myslím, že nejsem vůbec přesvědčen o integritě eh, klimatického fondu OSN, zeleného klimatického fondu. Eh, je zde řada tvrzení a obvinění o tom, kam ty peníze plynou, takže akceptují námitky členských států vůči takovémuto využití. Je zde celá řada dalších problémů a otázek, ale ty hlavní zde asi zazněly. Děkuji. Děkuji a nyní pan Šimanský zde není. Takže pokračujeme. Jackie Foster, prosím. Thank you. Uh, thank you, Chairman. Děkuji vám. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také Pítrovi eh, Lízemu. Já myslím, že nikdo Eh, nepochybuji o tom, že Peter má velice těžkou práci. Je tady celá řada principů. Na jedné straně jsou principy, ale my musíme také žít v praktickém světě a také používat zdravý selský rozum. Klíčová eh, otázka, bohužel tady je možná dogma, ne dogma ze strany Petra eh, Lízeho, ale dogma také z DG DG životní prostředí, protože oni přece mohou dobře vědět, jak se věci vyvíjejí a už před nějakou dobou nebyli schopni na to eh, reagovat. Také otázka jednostraného postupu ze strany EU, když se podíváme na EU a na mezinárodní eh, vývoj dopravy, to přece musíme také brát v úvahu, musíme to brát v úvahu od začátku. Já eh, doufám, že časem se příslušné DG poučí eh, v této věci. Já eh, tady nehovořím za výbor pro dopravu, ale za naši delegaci. Musíme pracovat velice usilovně společně a postupovat správným směrem, uvědomit si, eh, jak tato situace vypadá, uvědomit si také, jak bude situace vypadat v roce 2016. My musíme zvažovat, kam to může postoupit také v ICAO. A já jsem předložila pozměňovací návrh, který se e, do textu nedostal, ale já myslím, že ta, ta velká víza, výzva je pořád ještě v otázkách, na které nemáme odpovědi. E, z hlediska nedostatečného posouzení dopadu e, tohoto modelu neboť se věci se vyvíjejí k tomu takzvanému prostorovému modelu. Takže eh, v mm, říjnu 2013 na schromáždění ECAO se zvažovala eh, možnost získat souhlas třetích zemí, než bude aplikováno takové opatření. A je také třeba posoudit dopad eh, z hlediska poškození EU, když by takovéto opatření bylo vnuceno třetím zemím. A když tady nebudou existovat rovné podmínky pro lety uvnitř EU. Já myslím, že by se rozhodně mělo pozastavit uplatnění této směrnice. Bez sporu je to velice velice složitá věc a myslím, že to musíme eh, přiznat. Nemůžeme eh, nebrat v úvahu dopady na obchod. Nemůžeme nebrat v úvahu eh, dopady na podniky. My přece hovoříme o celém velkém řetězci subdodavatelů. Ve Spojených, ve Spojeném království je velice jednoduché eh, prostě sedět někde v kanceláři a eh, ne, neuvažovat vůbec o dopadech, o těch miliardách dolarů, které byly investovány do výzkumu, do vývoje, do výboru, do výroby a kam to potom může vést. Takže Komise a zejména DG Klima si eh, musí uvědomit, co vlastně se prosazuje v ICAO, co se hájí v ICAO a co potom se nám sdělí jako informace z těchto jednání. Já myslím, že když se podíváme na mezinárodní vztahy, tak si myslím, že je to velice špatné. Měli byste se stydět, protože to jsou velice odlišné věci. Důležité je, abychom dospěli ke kompromisu a v této věci pouze poslední věta. Když eh, řekneme, že ETS chceme udržet eh, po jakkoliv dlouhou dobu a když eh, to chceme prosadit pro lety, které budou létat do EU, tak si uvědomme, že to neodpovídá tomu původnímu návrhu a uvědomme si také, že Eh, vlastně my chceme podpořit naše regionální letiště, aby se jim dobře dařilo. Chceme podpořit malé letecké společnosti, aby se jim dobře dařilo. A vlastně tímto postupem je naopak velice poškodíme eh, přesně v rozporu s naším záměrem. A to, co tady řekl kolega Kalanan, eh, to je také otázka použití takovýchto případných Eh, příjmů, při takovéto příjmy eh, z soukromých společností, což jsou vlastně daně, ty by se měly vynaložit podle rozhodnutí členských států, ty by rozhodně neměly jít do nějakého fondu OSN či do jakéhokoliv jiného mezinárodního fondu. Já přeji hodně úspěchu Petru eh, Lízemu a myslím, že je třeba si seriózně sednout ke stolu a přemýšlet o důsledcích. Toto totiž neušetří ani jedinou unci CO2. Podívejme se na dopady které má například Single Sky v EU, co, jaké dopady to má na výrobce motoru a na všechny tyto eh, subjekty. Všechno vlastně eh, pak eh, omezí dopad na životní prostředí. To všechno musíme brát v úvahu. A já ještě jednou chci poděkovat zpravodaji. Uvidíme, jak se to bude dále vyvíjet. Děkuji. Děkuji. A jako další má slovo kolega Gebrandy. Děkuji, pane předsedo. Podle těch, kdo by se chtěli eh, držet toho stop the clock, nebo to případně ještě dále prodloužit, těm ano, těm říkám, buďme praktičtí, buďme praktičtí. Ekonomické forum eh, zveřejnilo dokument o globálních rizicích pro nadcházející roky a dekády. Největší riziko, nejpravděpodobnější riziko je změna klimatu, ale jsou tady také další globální rizika, eh, která Eh, dále ještě vyplynou ze změny klimatu. Bude to, samozřejmě to půjde ruku v ruce s ekonomickou krizí. Prosím, buďme seriózní a přemýšlejme, jak řešit klimatické změny mnohem odvážněji než do posud. Máme tady systém ETS a eh, rozhodli jsme již dříve, že do toho postupně zahrneme i letecký průmysl. To je eh, samozřejmě logické, rozumné. Já nevidím jediný důvod, proč by nějaký sektor měl být vyloučen. A za druhé, letecký, letecká doprava je možná ten nejsnadnější sektor, který do toho můžeme eh, zahrnout, protože právě tak vytvoříme eh, rovné podmínky pro všechny a nebudou tady žádné úniky. Já nevidím jediný důvod, opravdu jediný důvod, eh, jediný argument, proč bychom neměli pokračovat v tom, co jsme začali dříve Pan Kalanen hovořil o principech, o důležitosti principech, principů. Také o otázce cen. Mě v této věci zaráží to, že vlastně eh, ty náklady jsou nižší, než když si koupíte kávu eh, na palubě letadla na letišti. Když vidíme americké, čínské letecké společnosti, které říkají eh, nebo reagují, jako kdybychom jim vnucovali tisíce eur na každý mezikontinentální let, no tak to opravdu tak není. Pan Kalanen eh, prostě souhlasí s tím, že některé členské státy E, nebudou tento právní předpis aplikovat. On hovoří o malém právním předpisu. Co je malé, co je velké, kde je ta hranice mezi tím e, u, které, u kterého právního předpisu musíme souhlasit s tím, že je to malý předpis a tudíž ho členský stát nemusí respektovat. A co pak je velký eh, předpis, který je třeba respektovat? Toto je prostě právní předpis, který členské státy eh, musí eh, aplikovat. Tady žádné jiná dělící linie není. A konečně, a to je možná to nejdůležitější na celé věci, toto jde mnohem dále než jenom otázka letectví a um, změna klimatu státu. Je to otázka důvěryhodnosti EU. E, řekli jsme, že ICAO dostane jeden rok na to, aby e, přineslo návrhy pro globální řešení, ale ICAO se to nepodařilo. Když někomu řeknete, dám vám rok, a když to za rok nestihnete, tak potom my budeme aplikovat náš systém. Jaká je vaše důvěryhodnost, když někomu hrozíte, že něco uděláte a pak to neuděláte? No, e, řeknete prostě tak, to uděláme někdy jindy. Airbus. Airbus, to je vydírání, ekonomické vydírání. A to neskončí Airbusem. Eh, to neskončí Airbusem. Číňani, Američané, Brazilci a další eh, prostě budou vidět, jak to funguje s EU. Vyberte pár velkých eh, průmyslových sektorů nebo pár velkých států, které mohou hrozit, že eh, přestanou obchodovat a vy okamžitě rozdělíte EU eh, jako eh, nikdy dříve. My musíme být jednotní, musíme stát tady za Evropskou komisí. A já jsem opravdu přesvědčen, že my, Evropský parlament, bychom opravdu měli velmi silně projevit náš názor k této otázce a nikdy bychom neměli vyhovět nebo ustoupit ekonomickému vydírání. Děkuji a jako další má slovo Richard Seber. Děkuji, pane předsedo. Jedná se skutečně o zásadní otázku, a totiž zda my jako Evropský parlament a také jako, jako Evropská unie sami sebe bereme vážně, či zda my neustále se ohýbáme před politickým a ekonomickým tlakem, který pochází nejenom z vnějšku, ale takové, také zevnitř. Jak jsme slyšeli od britské kolegyně, relativně jasné, že ty přímé hospodářské dopady na sektor eh, evropského letectví budou velice malé. Hodnocení dopadů si tady vyžadovat, jak to chtěla Jackie Foster, si myslím, nám mm, k ničemu nebude. Co tam chcete měřit, to je pár centů, to je nezměřitelné, zvláště když člověk pochází ze země, která samotná ten týž sektor zatěžuje kvantový skok více, takže si myslím skutečně hodnocení dopadu je zbytečně. Pokud se e, někdo bude chtít politické hodnocení dopadu, tak to je jistě mnohem obtížnější, protože ty kruhy, které se to týkají, a také některé členské státy a některé státy mimo EU si prostě nepřejí, aby Evropa jednala semknutě. A to je ten zásadní problém. To je skutečně otázka, zda jako Evropská unie jsme schopni jednat jako celek na mezinárodním poli. Já si myslím, že jsme schopni jednat a že bychom měli být schopni takto jednat. Jedná se o skutečný precedent. Jde o to, zda v politice klimatu chceme i meziná, nadále na mezinárodním poli hrát nějakou roli, či zda se z nás stane směšný hráč, protože tady nám jde o skutečně jde o pár centů. Správní hlediska posudek již máme. Petr Líze si zadal mnoha posud, mnoho posudků, které řekly, že správní hlediska to možné je. To máme již mnohokrát potvrzeno. A je to tedy politická otázka. Přejeme si Evropu nebo si žádnou Evropu nepřejeme. Že jsou naši britští kolegové protievropští, to víme. Známe to z jejich historie a známe to z jejich politických programů. Ale toto je skutečně zásadní otázka, kterou si musíme rozhodnout. Já se plně slavím, stavím za to, co řekl Peter, a doufám, že se nám podaří dospět k výsledku, který nás nezesměšní na mezinárodní scéně, že nebudeme zaslabochy, protože tyto zjevné pokusy nás vydírat prostřednictvím pracovních míst, musím říci, že mě zklamaly i některé evropské společnosti, které dostaly mnoho peněz z evropského rozpočtu na výzkum a vývoj a nyní se snaží zadními vrátky Evropu oslabit. Měli by si uvědomit, že Evropa znamená také jistou odpovědnost a pokud chceme Evropu posílit a pokud někdo si nechá vyplatit prostředky na výzkum a vývoj, tak si musí uvědomit, že Evropa také znamená, že někdo takový pak musí být ochoten dát také peníze do společného rozpočtu evropského. Děkuji. Nyní musím předošit, protože za chvíli, respektive za chviličku se dostaví řecký ministr abychom eh, ušetřili čas a mohli pana ministra přijmout eh, eh, jak si zavčas, aby na nás nemusel čekat, tak zbytek, který odložíme a potom se zeptáme ještě komise a Satuhasy. Takže nejdříve komise. Děkuji, pane předsedo, a dobré ráno všem ctihodným členům. Chtěla bych poděkovat zpravodaji za jeho úsilí věnované tomuto velmi náročnému a komplikovanému tématu zasahuje to do politiky i e, zásad zcela neobvyklým způsobem. Když legislativa Evropské unie v roce 2008 byla schválena, tak parlament a členské státy to plně podpořili a je to v skutku e, legislativa EU. Není to něco, o čem rozhodla komise anebo co prosazuje sama za sebe. Souhlasím s těmi členy kteří zdůrazňují eh, význam nutnosti respektovat multilaterální procesy a kteří kladou mezinárodní jednání do centra toho, oč usilujeme. A skutečně shromáždění IKO eh, v září bylo úspěšné, pokud jde o pokrok v globálním měřítku. Já jsem tam byla a viděla jsem, kolik mnoho států eh, se sjelo a schválilo tento globální postup a bylo to skutečně významné. Probíhala také jednání a diskuse o eh, předběžném opatření, o možnosti eh, časné akce těch zemí, kteří jsou toho schopni ještě před rokem 2020 a Eh, můžete si přečíst odstavec týkající se tohoto předběžného opatření. Evropská unie ale nesouhlasila s tímto výkladem tohoto odstavce a vznesla eh, námitku či výhradu. Eh, my samozřejmě budeme pokračovat v našem úsilí o dosažení konsensuální shody s legislativou EU, ale nebudeme rozhodovat o našich zákonech na základě toho, co by bylo žádoucí z pohledu třetích zemí. Naš, naš návrh ze 16. října představuje eh, skutečné úsilí, je to naše eh, nejlepší úsilí o shodu s tím, co bylo eh, schváleno na shromáždění IKO. Tady se snažíme také um, přihlédnout k těm rozvojovým a nejzranitelnějším zemím. A mnozí z našich partnerů, eh, zejména velké letecké národy, v podstatě navrhovali eh, přístup založený na vzdušném prostoru před i během jednání zhromáždění. My jsme v důsledku toho naši legislativu ETS výrazně eh, eh, zkrátili, omezili v zájmu eh, globálního výsledku. My se domníváme, že to bylo přijatelné, protože se skutečně domníváme, že to globální opatření bude uskutečněno a chceme mu poskytnout co nejlepší šance. pokud jde o obsah těch jednotlivých kompromisů a o obsah e, diskusí na radě, e, tak e, tam jde o různé přístupy k budoucímu režimu. Například se tam hovoří o prodloužení které by nám umožnilo provést určité technické úpravy pro vstup do tohoto vzdušného prostoru. Dále je tam um, další lhůta pro uh, eh, IAEA, e tak aby byl sladěn proces ICAO a legislativa EU. A někteří se domnívají, že prodloužení lhuty až do roku 2020 by byla nejlepší cesta. Myslím, že všechny tyto obce jsou otázkou politického rozhodování a jednání a současně si myslím, že klíčové kritérium eh, pro posuzování eh, těchto kroků je administrativní správnost, stabilita a udržitelnost. A já se domnívám, že návrh komise vyhovuje všem těmto kritériím. Také je zde otázka politické přijatelnosti a tady vyvstává otázka, do jaké míry jsme ochotní být vstříc. Není tajemství, že od předložení návrhu komise někteří partneři, zejména průmysl, vyjádřili určité starosti, zneklidění, pokud jde o přístup k vzdušnému prostoru, ale zatím není jasné, jakou alternativu by eh, chtěli eh, vidět. Náš návrh je jak právně, tak odborně solidní a zajišťuje rovné podmínky eh, pro všechny provozovatele na všech eh, trasách. Je s nimi eh, zacházeno stejně. Chci ještě zdůraznit, že časový harmonogram je velmi ambiciozní, ale je zde také prostor ke kompromisům a je zde skutečná vůle nalézt řešení a e, neulpívat e, na e, zbytečných principech, ale nalézt cestu vpřed, která by nám umožnila tento proces spolurozhodovací ukončit ještě do dubna letošního roku. Já myslím, že to je náročné, ale je to dosažitelné a určitě všichni spoluzákonodárci vyvinou maximální úsilí, aby jsme k tomu dospěli. Děkuji vám. Vielleicht können Sie jetzt noch mal ergänzen die Frage. Možná byste ještě mohla doplnit. Já jsem položil konkrétní otázku. Které členské státy neuplatňují dosavadní legislativu? Pokud takové jsou, tak eh, prosím, eh, buďte tak laskavá a zodpovězte mu otázku. Děkuji, já jsem vás nechtěla ignorovat. Měla jsem dojem, že se jedná o otázku k ústnímu zodpovězení, pokud jde o provádění eh, a vynucování legislativy. Jak si přejete? Okay, um... Dobrá. Jak víte, legislativa Evropské unie je prováděna eh, členskými státy, pokud jde o eh, obchodování s emisními povolenkami. Je to věc rozdělení kompetencí a eh, je to věc členských států, které se účastní jednání a také jednají s jednotlivými provozovateli, kteří mají povinnosti podle evropského práva celkově úrova, úro, úroveň plnění těchto Eh, nařízení nebo pravidel je velmi vysoká za rok 2012. Eh, pokud jde o 98% emisí v roce 2012, tak eh, to máme pokryto, ale dochází i k neplnění, zejména politicky motivovaného neplnění na evropské úrovni. Pokud jde o pevné instalace, a to jsou postupy, které byly zahájeny na národní úrovni, tak ty se různí eh, od členského státu ke členskému státu. Konformita plnění je zajištěna Evropskou, nebo zajišťována Evropskou komisí a my jsme zjistili, že členské státy jsou plně v souladu s směrnicí procesy vynucování lze identifikovat ve čtyřech specifických krocích. První je formální oznámení, poté oficiální notifikace, respektive výměr eh, sankce a je-li zapotřebí, pak může dojít ještě eh, k rozkladu ze strany provozovatele letecké služby, který se může ohradit vůči rozhodnutí a poté následuje vynucování a implementace sankcí. Časové harmonogramy všech těchto kroků se různí. Obecně se pohybují mezi dvěma a šesti měsíci na každý krok. Není to tedy rychlý proces ze dne na den. Čas, který je potřeba vynaložit, záleží samozřejmě nebo je odvislý na administrativních postupech jednotlivých zemích. Komise byla požádána členskými státy, aby převzala koordinační roli a aby zajistila, že členské státy budou prosazovat právě tyto procesy vynucování První eh, dopisy byly rozeslány v červnu loňského roku eh, těm provozovatelům letecké dopravy, kteří eh, nedodržovali pravidla. Pak bylo dohodnuto, že v zájmu E, v zájmu dobrého průběhu shromaždění IKO nebudou vyměřeny žádné poplatky nebo pokuty před konáním e, shromaždění IKO. Dále komise v této chvíli nemá důvod pochybovat o závazcích eh, a odhodlání členských států implementovat legislativu. Jedná se tady o nový termín do 20. února. Pokud jde o nejasnosti ohledně postupu, tak eh, my jsme eh, zahájili první krok přípravy na proces pro porušování pravidel. Paní Batram, já se vás zeptám ještě jednou které členské státy konkrétně doposud nedodržovaly pravidla. Já se pouze ptám, a nyní naposledy, které členské státy to byly. No member state is current... Žádný členský stát není, nyní, nyní neporušuje eh, národní právní předpisy z hlediska implementace Eh, a dodržování. Jsou tady některé časové aspekty v některých zemích, kdy je určitý časový rámec, eh, který stanovuje jeden rok eh, a jiných zemích by tedy mohla být sankce do jednoho roku po porušení. V některých členských státech jsou tyto aktivity prováděny odlišným způsobem. Zatuhasi. Satu Hasi. Eh, dopisy jsou tedy rozeslány, to je jasně řečeno, ale více mnoho uděláno není. Podle informací, které mám já, eh, Čína, Indie, Saudská Arábie, eh, které mají lety uvnitř EU a které nedodržují tyto pravidla a nebyla na to žádná reakce. Například Air China létá pravidelně mezi Aténami a Mnichovem a China Eastern má dokonce vnitřní německý let. Já si opravdu myslím, že když máme Eh, tuto velice zvláštní situaci, že EU eh, chce měnit základní legislativu o obchodování emisními povolenkami pod tlakem jiných zemí, tak eh, to poslední věc, kterou bychom měli umožnit, je, aby provozovatelé mimo EU prostě nerespektovali legislativu EU při letech uvnitř EU, vnitro evropských letech. To by mělo být opravdu jasně e, řečeno jak dopravcům, tak i příslušným členským státům. Děkuji. Pan Gerber, krátce. Děkuji, pane předsedo. Jenom stručná otázka. Řekl jste, myslím, že vás docela cituji, že Komise zaznamenala politicky motivované nedodržení legislativy. Já se ptám, který členský stát či které členské státy mají um, politické motivace pro nedodržení legislativy, protože tady není otázka, kdy pošlete jaký dopis. Ptá se ptám, kde jsou ty případy politicky motivovaného nedodržení legislativy. Prosím, paní Bartram, odpověte jste na otázku i na tu poslední, kterou položil kolega Gerbrandy. Ano, já jsem k tomu chtěla dospět. Myslím, že ta věta zněla politically motivated non-compliance, tedy politicky motivované neplnění Není to ale eh, věc, kterou je možné vyřešit přes noc. Je to dost odborná záležitost, která vyžaduje, eh, která vyžaduje propočítání těch emisí. Je tam eh, celkem dlouhý proces nudného dopisování si mezi právníky a já jsem chtěla říci, že EU uplatňuje postup pro dodržení zásad pro emise v roce 2012. Ehm, dopis byl zaslán těm dopravcům, kteří nedodržují legislativu, včetně Číny, včetně Číňanů. A e, normálně pokračuje e, běžný e, proces vymáhání. S tímto myslím, že mluvím s jménem celé komise, když vám řeknu, že rozhodně nebudeme váhat zahájit postup pro neplnění, když eh, členský stát nedodrží svůj eh, postup, ale není tady žádný eh, časový limit pro transponování těchto pokynů. Dříve než dám slovo zpravodaji, chci říci, že dnes eh, tady máme více otázek než vykřičníků. Musí mi někdo tedy vysvětlit, proč tady musím po třetí za sebou měnit novou legislativu, která přichází na poslední chvíli, která má být eh, prosazena eh, velice, velice rychle čas, pod velkým časovým klakem, když původní legislativa, zdá se mi, nejsem právní, když původní legislativa v podstatě ani uh, v nejmenším není prostě prosazené. Možná by bylo možná skutečně nejlepší se vrátit k té původní legislativě a nechat ji znovu vstoupit v platnost. Toto říkám jakožto poslanec. A musím říci, že ty odpovědi byly naprosto neuspokojivé. Pravděpodobně to není vaše vina, je to vina jiného e, místa, ale já chci říct, že jsem naprosto nespokojen a myslím si, že bychom v podstatě měli nechat tu lhutu uplynout a vrátit se prostě k té původní legislativě. A nyní pan zpravodaj. Děkuji, pane předsedo. Děkuji kolegům a kolegyním za podporu mého přístupu. Myslím si, že dnes se to zde e, objevilo mnohem jasněji než na poslední schůzi. ECR má odlišnou pozici, zelení by rádi zašli ještě dál, ale vidím, že většina, e, že většina e, tedy našeho výboru je pro ten přístup založení na vzdušném prostoru. O co jde? Pokud ty lhuty nejsou jasné, i když tomu není pozměňovací návrh, ale zdá se, že je to skutečně jinak, než jsme předpokládali. Eh, v takovémto případě to musíme vysvětlit a objasnit v trialogu. Pokud je tomu tak, že je skutečně možné čekat tři roky, než se uvalí vůbec nějaké sankce, tak je třeba, abychom se k tomu tématu vrátili v trialogu a ty lhuty upřesnili. Nejsem ochoten eh, uzavřít trialog pokud vůbec nevíme, zda je eh, transponována stávající legislativa a jsem skutečně šokován, jak málo pozornosti věnují členské státy této legislativě. Já jsem například hovořil s francouzským ministrem opravím za evropské záležitosti. Ten mi neustále vysvětloval, proč se musí prodloužit ten právní předpis na pozastavení času a vůbec mi nevysvětlil, proč to Francie netransponuje. On mi řekl, že to neví, protože přeci není ministr životního prostředí či dopravy. Na této úrovni se pohybujeme. My se tady snadíme udělat vlastně potěšením, zalíbit se Číňanům, to má prioritu. Ale abychom připomínali Číňanům, že mají dodržovat zákony, to ne. A já to i hned zmíním, až přijde pan řecký ministr. V takovéto situaci nejsem ochoten uzavírat vůbec žádný trialog. Loni jsem napsal dopis litevskému předsednictví, nedostal jsem vůbec žádnou odpověď. Pracovníci na radě a na komisi by se měli postarat o to, abychom dostali jasnou odpověď, kde bude jasně řešeno, kdy to bude implementováno. V opačném případě nejsem ochoten uzavřít trialog. A další téma, 2007 a v roce 2008 to nebyla ani komise, ani parlament, nýbrž to byla rada, která napsala do svého společného postoje, že pokud třetí státy či někdo jiný nějaká letecká společnost nebude dodržovat zákony, tak se jim odejme právo pro starty a přistávání v Evropské unii. To nebyla má pozice, to nebyla pozice komise, to si napsala rada do vlastního společného postoje a to platí. A to musí být v těch dopisech, jinak nejsme ochotni nějakým způsobem tady tu legislativu dále pozměňovat. To přeci není možné. Další bod. Jackie Foster řekla, že nejde o dogmata. Já jí děkuji, že ke mně vždycky tak milá a přivětivá a říká, že komise je zlá, ale komise není zlá. Komise je extrémně flexibilní, oni jsou skutečně ochotni zvolit pragmatické řešení. Největší dogmatik se jmenuje George Osborne. Sedí v britské vládě a je odpovědný za státní pokladnu. A on říká, nebudeme hovořit o příjmech, to je moje Bible, to je mé dogma, já nebudu hovořit o tom, že by Evropská unie dost dávala ani cent za nějaké mezinárodní vyjednávání. A zároveň Jock Osborne každého cestujícího, který letí z Londýna do Šanghaje nebo dále třídou business, spoplatní ve výši 200 eur tak vypadají fakta. Jackie, můžeme o tom klidně se ještě pobavit, pokud to není pravda, co tady říká, ale vždyť to pravda je. Tady existuje tato daň ve Velké Británii a je zde dogmatická pozice britské vlády. A to nám pak dělá z mezinárodního hlediska problémy. Poslední věc. Právě jsem obdržel výsledek z ITRE. ITRE odhlasovalo 29 pro, 22 proti, pět eh, členů se zdrželo a oni si odhlasovali prodloužení toho pozastavení času. Musíme to takto vzít na vědomí, není to pozice, která se nám zde většinově vykrystalizovala na Envy, ale bylo to těsné. To znamená, že i na ITRE mnozí členové by byli pro ten model založený na vzdušném prostoru. Například INDE, te, ITRE tehdy velkou většinou odmítl backloading, ale parlament nakonec po několika turbulencích toto podpořil. A tedy kdo tvrdí, že pouze Envy si přeje model založený na vzdušném prostoru a všichni ostatní si přejí pozastavení hodin, tak si myslím, že to není zcela v pořádku. Já si myslím, že my si příští týden ten model založení na vzdušném prostoru odhlasujeme mnohem silněji, než jak si dnes odhlasovalo i tedy pozastavení hodin. Byl bych rád, kdyby to takto dopadlo. Uvidíme, zda budeme mít kompromis. Pokud ne, tak budeme muset příští týden hlasovat. A já doufám, že se nám podpoří příští týden podpořit návrh komise v modifikované formě. Děkuji. Za dveřmi ještě čeká pan ministr. Příští týden, tedy 30. první budeme hlasovat a rovněž budeme hlasovat i o mandátu, pokud vůbec bude mandát udělen. Tak budeme moci e, s tou věcí jít na plénum v dubnu 2014 a zakončit ji, ale musím říct, že již dnes ve, světě, ve světle odpovědí komise jsem poněkud zděšen. Zděšen, a mám pochyby o tom, zda se nám to podaří v této rychlosti dokončit. Ale to je můj soukromý názor. Dávám, dostávám se tedy k dalšímu bodu pořadu jednání. So, ich bitte Prosím vás po této vzrušené výměně názorů, abyste se opět usadili na svá místa. dass alle ihre Plätze einnehmen. Und ich begrüße. Prosím, usaďte se a já zde vítám velmi srdečně zde na našem výboru úřadujícího předsedu rady. A dnes je mezi námi ministr životního prostředí a klimatu, pan Janis Maniatis. A jak je u nás dobrým zvykem, způsobem. Jako první dostane slovo náš host, pan ministr Maniatesi, a pohovoří o prioritách řeckého předsednictví. Potom zahájíme kolo otázek a odpovědí. Nejdříve e, e, začneme koordinátory a poté dostanou slovo i další kolegové. Prosím, ty, kteří si přejí vystoupit, aby mluvili co možná nejstručněji, aby měli všichni možnost položit panu ministrovi svou otázku. Prosím, pane ministře, máte slovo. Děkuji. Pane předsedo, vážení poslanci, děkuji mnohokrát za čest, kterou se mi poskytli, za to, že jsem dnes mohl přijít mezi vás a představit vám priority řeckého předsednictví. Dovolte mi ještě jednou připomenout, co řekl řecký premiér ve Štrasburku. Jde o slova díků, které jsme my vyslovili Evropskému parlamentu jménem řeckého národa, neboť Evropský parlament řecký národ vždy podporoval, stál na jeho straně, když náš národ musel přinášet obrovské oběti. A my jsme velice potěšeni tím, že velká většina poslanců zde v Evropském parlamentu eh, skutečně uznalo ty velké oběti, které musel řecký národ přinést. Na to nikdy nezapomeneme. A nyní hned přejdu k prioritám v oblasti politiky životního prostředí, ale ještě předtím bych tady chtěl ještě krátce připomenout na hlavní priority celkového řeckého předsednictví. Ten první cíl je efektivní implementování a provádění paktu stability a růstu. Tam jde tedy za, zejména o podporu hospodářského růstu a o e, vyřešení toho velkého problému nezaměstnanosti. Zejména nám leží na srdci nezaměstnanost mladých. Druhou prioritou řeckého předsednictví je prohloubení hospodářské a měnové unie. Zde se soustředíme na vyjednávání o bankovní unii. Třetí prioritou našeho předsednictví je efektivní zacházení s nelegální migrací. Chceme plně respektovat lidská práva a také eh, právo svobody v pohybu v Evropě. Čtvrtá priorita bezprostředně souvisí s prioritami v oblasti životního prostředí. Řecké předsednictví si přeje zavést novou horizontální politiku pro námořní strategie Evropské unie. Právě v tomto kontextu se budeme snažit námořní politiku, kterou doposud zastávala Evropská unie, pozměnit a to do roku 2014. Chceme ji nově naplánovat. Cílem je, aby eh, témata jako je životní prostředí, rybářství, energie, námořní doprava, bezpečnost námořní dopravy a také regionální strategie pro jednotlivé národní oblasti eh, byly centrem našeho zájmu. Dobře víte, že již máme strategii pro Jonské moře, a pro Jadranské moře a e, naše předsednictví se tomuto bude i nadále věnovat. E, rád bych ještě poukázal na to, že z pohledu řeckého předsednictví je pro nás velmi důležité toto. Váš výbor má klíčovou úlohu v oblasti životního prostředí, která je zásadní pro celkovou Evropskou unii. Pro nás je toto bezpečnostním ventilem pomocí kterého můžeme popohnat ta velká te- celosvětová témata. Jde zejména o ochranu životního prostředí a změny klimatu a jejich dopady. Prosím vás, abyste nás podpořili v naší práci, abyste nám pomohli během té relativně krátké doby, kterou máme k dispozici. Jsme skutečně toho názoru, že úzká spolupráce s vaším výborem pro životní prostředí a s radou pro životní prostředí s ohledem na změny klimatu nám umožní čelit těm obrovským výzvám, které se týkají všech evropských občanů. Rád bych se ještě vrátil k několika bodům stručně, které platí za samozřejmé, ale myslím si, že je velmi důležité, abychom na počátku našeho předsednictví eh, si tyto věci ještě jednou připomněli. Lidstvo doposud nedokázalo uskutečnit svůj cíl, a totiž, abychom zabránili eh, respektive abychom dosáhli toho, aby oteplování země zůstalo eh, pod těmi dvěma stupni Celsia. Naše předsednictví se bude snažit pracovat na efektivních opatřeních tak, abychom skutečně dokázali omezit celosvětové oteplování. Jistě víte, že OSN momentálně v rámci své zprávy ještě jednou pouká za na tuto problematiku. Dále, eh, průmyslové země produkují 60 celosvětových emisí. Evropská unie eh, produkuje pouze 11 Třetí poznámka. Je třeba, abychom vysvětlili ostatním zemím, že Evropská unie skutečně chce eh, být vedoucí úlohu v této věci. Evropská unie poprvé dala k dispozici 180 miliard eur pro veškeré horizontální politiky na programovací období 2014 až 2020. Tyto peníze mají být použity na zmírnění dopadů klimatických změn. Dále, čtvrtá věc souvisí s usnesením Evropského parlamentu, kde se říká, že když nebudeme brát vážně biologickou rozmanitnost, tak celosvětově ztratíme asi 3 HDP. Je velmi důležité si toto uvědomit, je to důležité také pro ekonomické analýzy eh, pro ty, které provádějí ekonomické analýzy. Jak důležitá je biologická rozmanitost? Jsou to opatření, která stojí eh, ročně více než 450 miliard eur. A ještě se vrátím k aspektu energetickému. Žijeme na planetě, kde 1,5 miliard lidí nemá přístup k elektrické energii. Více než 2 miliardy lidí nemají eh, ani základní hygienické podmínky pro to, aby si mohli uvařit své každodenní jídlo. To tedy byly eh, takové připomínky na úvod a nyní zcela krátce, krátce k prioritám našeho předsednictví. Zejména nám jde o to, abychom dosáhli dohody v prvním člení u návrhu pro eh, pře, do, přepravu odpadů a také co eh, se týče oblasti letectví a emisí CO2 je pro nás velmi důležité, aby v oblasti přepravy odpadu bylo skutečně dosaženo dohody v prvním čtením a doufám, že se nám to eh, v rámci úzké spolupráce s parlamentem podaří. Chceme taková doho- takovou dohodu samozřejmě, která bude ta možná nejlepší pro všechny. Co se týče eh, emisí, zde víme, že je důležité, abychom měli stabilní právní rámec. Není e, možné, aby jsme tady měli nejasnosti ani v oblasti letectví. Dále víme, že rozhodnutí ICAO bude velice důležité, neboť ICAO se pokusí dospět k dohodě do roku 2016 tak, aby, a bude se snažit vytvořit opatření, které by mohlo platit celosvětově, a které by regulovalo tržní síly v oblasti letectví. Z důvodu politické důvěryhodnosti Evropské unie je podle nás nevyhnutelné, abychom co možná nejrychleji dospěli k dohodě v této velice důležité oblasti. Jsme ochotní, velice rádi, eh, bychom velmi konstruktivně spolupracovali s vaším výborem tak, abychom dosáhli dohody v prvním čtení. Co se týče návrhu, který jsem právě jmenoval, musím říci, že prioritně pro nás ještě jeden návrh. Je to tedy návrh, který se týká jiné oblasti. I zde je pro nás důležité, aby se nám toto podařilo dokončit co možná nejrychleji. Doufáme, že i váš výbor přijme usnesení co možná nejrychleji. A v rámci vyjednávání na radě jsme zjistili, že i zde bude možné, tedy na radě bude možné dosáhnout jasných výsledků. I zde doufáme, že se nám podaří celou věc dovést do konce. Samozřejmě členské státy mají různé názory, zejména co se týče otázky která spočívá v tom, že zda mají být se druhy zohledněny v jednotlivých členských státech v rámci návrhu nařízení. Pak zde máme celou řadu výjimek, které mohou platit eh, v různých, za různých předpokladů. Ale mnoho názorů se zbližuje. Nebudu zacházet do podrobností, protože vyjednávání momentálně probíhají, ale během příštích dvou až tří měsíců a já doufám, že to takto bude se nám podaří e, dospět k dohodě, tedy mezi radou a parlamentem. Poprvé bychom tak měli velice přísný právní rámec, který efektivně přispěje k tomu, aby biologická rozmanitost v členských státech byla zajištěna. Další prioritou našeho předsednictví je diskuse a další rozvíjení sdělení Evropské komise k tématu klima a energie do roku 2030. To je takový balíček, který předložila Evropská komise. A hovoří se v něm o důležitých opatřeních pro budoucnost Evropské unie, které se právě týkají dopadů změn klimatu. Naše pracovní skupina pro životní prostředí na radě se tímto textem bude zabývat. Provedeme výměnu názorů o obsahu textu. V březnu se, tomuto, se tímto tématem budou zabývat ministři. Budeme mít neformálně radu o tomto tématu. Dále koncem března se bude znovu diskutovat o otázkách změn klimatu. Naším cílem je, abychom vyjednávání s veškerými partnery, tedy s Radou, Komisí a Evropským parlamentem, uzavřeli a to do konce tohoto roku. Doufáme, že se nám skutečně vyjednávání podaří dokončit ještě za našeho předsednictví dříve, než převezme předsednictví Itálie. Rád bych poukázal na jeden text, který předložil pan Barroso. Jde o akční plán pro klima, Ten klima má samozřejmě zásadní význam pro budoucnost naší planety a také pro budoucnost evropské energetické politiky. Jsem přesvědčen, že již nyní máme velice realistický rámec pro dialog a vyjednávání o těchto dvou tématech, které, která obě jsou v souvislosti se změnami klimatu. Cíle našeho předsednictví jsou tato. Potřebujeme předvídatelnost a bezpečnost v členských státech pro investory. Ti musí zcela jasně vědět, co máme naplánováno jakožto Evropa do roku 2030. Dále musíme se shodnout na společné evropské pozici pro závažné snižování emisí, které e, jsou důležité pro oteplování země. Doufám, že se nám podaří dosáhnout ke společného postoje až do společné konference v Paříži v roce 2015. Dále jde o to zajistit dodávky energií, a to cestou zvýšené účinnosti a zlepšení infrastruktur. Rovněž chceme propojit sítě, ty tzv. PCIs, které jsou společným zájmem. Dále bod čtyři přejeme si podpořit výzkum a inovace, protože jsme přesvědčeni o tom, že právě v této oblasti je možné vytvořit nová pracovní místa. Zájmem všech národů Evropské unie je to, abychom měli ekonomiku, která zajistí stávající pracovní místa, vytvoří nová pracovní místa a zároveň chceme, abychom byli méně závislí na dovozech energie do Evropské unie. Což znamená, že se musíme více soustředit na to, abychom produkovali uvnitř EU čisté energie. Nebudu zacházet do detailů tohoto balíčku, ale myslím si, že jeho cíl je velmi odvážný a ambiciózní. Šlo o to, že emise mají být sníženy do roku 2030 o 40 ve srovnání s rokem 1990. Myslím si, že i z hospodářského hlediska je to konstruktivní návrh, neboť my si přejeme vytvořit Evropskou unii, která v budoucnosti bude potřebovat méně uhlíku. A Dobře víme, že Evropský parlament může přijít se zásadním příspěvkem pro prosazení této pozice. Na závěr chci říct, že Evropa i nadále se musí snažit o to, aby i nadále eh, měla vedoucí pozici v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Ještě bych rád připomněl, že i opatření pro úspory energií jsou důležitá a důležitá jsou také opatření pro zvýšení energetické účinnosti. Chci říci, že řecké předsednictví učiní vše, co bude v jeho silách, aby zajistilo, že v rámci vyjednávání na radě eh, dosáhneme pokroku. A dále, co se týče legislativních změn, Eh, zde budeme ochotni samozřejmě velmi silně spolupracovat s ostatními evropskými institucemi. A nyní se krátce vrátím ještě k tématu emisí v námořní dopravě. Tady nemáme příliš mnoho času pro to, abychom mohli dosáhnout skutečného pokroku, ale zde se chceme zejména soustředit na zprávu notifikací, kontroly a ověřování. Je to komplexní technické téma a je to téma, které úzce souvisí s uplatňováním této úpravy i na lodě třetích zemí, tedy lodě, které neplují pod evropskými vlajkami. Chceme mít úpravu, která bude realizovatelná a rovněž chceme, aby administrativní zátěž byla co možná nejnižší. Dále si uvědomujeme, že v další oblasti, a totiž v oblasti realizace a ratifikace Doha se udělal velký pokrok, to je důležitý text pro Evropskou unii. Já jsem již hovoril o e, konferenci v Paříži v roce 2015. I když tady jsou různé názory, tak my se budeme snažit skutečně vytvořit společnou pozici. Ještě bych jmenovala jednu další prioritu a to je kvalita vzduchu. V rámci našeho předsednictví se budeme věno, zabývat třemi legislativní návrhy. Za prvé přepracování směrnice pro národní emisní cíle, dále návrh nové směrnice pro spalovací zařízení střední velikosti, která se budou uvádět na trh a dále aktualizace Göteborského protokolu. I zde chceme, aby diskuse o těchto tématech na radě pokročila. A dále, téma plastových tašek. To je velmi důležité téma. Všichni víme, že plastové tašky se hromadí v životním prostředí, zejména v mořích, a má to enormní negativní dopad na životní prostředí. Toto téma je pro nás zásadní, přednostní a skutečně se budeme snažit v v tomto tématu jasně pokročit. A nyní se dávám k otázkám nelegislativní povahy. Tady bych krátce načetl několik bodů. Rada pro životní prostředí je zapojena do evropského semestru. O tomto tématu budeme diskutovat na Radě ministrů pro životní prostředí v březnu. Budeme mít závěry Rady k biologické rozmanitosti, a to ve světle konference COP 15 v Koreji. Eh, tam půjde o téma biologické rozmanitnosti. Eh, závěry k tomuto tématu, eh, tedy závěry rady k tomuto tématu budeme mít v červnu. Pak je zde otázka trvalé udržitelného rozvoje. A tady mám na mysli konferenci Rio plus 20. Zde je třeba, abychom harmonizovali náš postoj uvnitř Evropské unie. Pak je zde další důležitá konference v Nairobi v červnu pod vedením OSN. Pak je zde téma mezinárodních dohod a dohody ESPO například, kde Evropská unie si přeje sehrát důležitou roli. V neposlední řadě nám je tedy o to, abychom harmonizovali postoje Evropské unie s ohledem na tuto důležitou konferenci, tedy na konferenci v Paříži a dále. V Limě koncem roku 2014 se bude konat konference COP20 i toto zahledníme. Pravděpodobně dojde také k ministerským konferencím v Bonu, tedy k přípravným konferencím pro Mezinárodní konferenci v Limě. 14. až 15. května 2014 v Aténách bude konat neformální rada ministrů životního prostředí, na které se bude jednat o takzvaném modrém růstu. Takzvaná modrá ekonomika v Evropské unii zaměstnává více než 5 milionů osob a e, generuje a v příjmy vyšší 500 miliard eur. Cílem je abychom měli integrativní politiku pro modrou ekonomiku, tak abychom v roce 2020 měli v této oblasti 7 milionů pracovních míst, což by pro ekonomiku znamenalo um, příjmy ve výši asi 600 miliard eur. Budeme spolupracovat s italským předsednictvím. Rok 2020 eh, budeme se věnovat eh, oblasti Středomoří a eh, ekologických otázek v této oblasti. Na závěr bych rád řekl, že řada pro životní prostředí se setká dvakrát našeho předsednictví. Jednak to bude v Bruselu 3. 3. a pak to bude 12. 6. v Lucembursku. Děkuji vám mnohokrát za pozornost a prosím vás, abyste nás podpořili. My z naší strany uděláme vše proto, abychom měli co možná nejkonstruktivnější spolupráci s vaším výborem. Ještě jednou opakuji, že jsme velice potěšení tím, že vy jako výbor pro životní prostředí odvádíte tak velký kus práce, kde podporujete jak evropské vlády, tak evropské občany, protože řešíte skutečně zásadní mezinárodní problémy. Děkuji. Děkuji, pane ministře. To je velké množství práce, které je ještě před námi, ale náš eh, čas eh, dobíhá, protože do Velikonoc musíme vše zvládnout a eh, tudíž musíme skutečně mm, pilně pracovat. Parlament má ještě eh, jenom tři, maximálně čtyři měsíce. Ostatně máme zde hosty v našem kruhu, významné osobnosti z Francie a sice ty, kteří na ministerstvu musí eh, provádět eh, ty zákony, eh, které my zde přijímáme. Takže vás srdečně vítáme, zástupce francouzského ministerstva v našem výboru. Přesně tam vzadu sedí. Dobrá, takže můžeme hned vstoupit do diskuse s koordinátory. První se hlásí Peter Lise, Linda McEvans, Satu Hasi, Anna Rosbach a další. Ale jako první má slovo Peter Lise. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji, pane ministře, za uh, váš úvodní uh, proslov. A za prvé bych chtěl eh, projevit solidaritu s lidmi v Řecku, kteří v posledních letech museli lecos obětovat a řekl jsem to i v minulosti je velký úspěch, že Řecko nyní má strukturální rozpočtový přebytek. Je to situace, o níž mohou některé státy v USA eh, pouze snít a eh, skutečně to ukazuje, že mnozí z těch, kteří i v mé zemi tvrdili, že je nutno Řecko vyloučit z eurozóny, se milili. Ostatně Portugalsko se nachází v obdobně obtížné situaci a Portugalsko vnímá eh, různé inovativní eh, oblasti eh, za řešení. Například pan Moreira domnívá se, že by bylo dobře, kdyby se Řecko skoordinovalo s Portugalskem v tomto ohledu. Dovolte dva body k tomu, čeho jste se dotkl vy. Za prvé letecká doprava. Tady stojí před námi obtížný trialog, to se právě ukázalo eh, zde ve výboru eh, v diskusi, že pozice v parlamentu a radě ministrů se výrazně liší. Pro nás je důležité, a to právě pan předseda předeslal, abychom zajistili, že členské státy stávající legislativu o pozastavení hodin odsouhlasili jsme rok po zastavení hodin, aby toto bylo provedeno. Jsou letecké společnosti, které se zdráhají a také státy, které se zdráhají zahrnout například leteckou dopravu do systém obchodování s emisními povolenkami. Například eh, lety, eh, které eh, vedou z Aten do Berlína naopak. Pokud je o trialog, prosím vás, abyste velmi záhy a důrazně apeloval na své kolegy i ministry financí evropských států, abychom hovořili o takzvaném earmarkingu. A tady jsem zajedno s dopravním výboru, že musí být jasně stanoveny účely eh, výdajů. A E, naše příjmy budou narůstat, když budeme například diskutovat společné e, mm, vědecké projekty nebo výzkumné projekty. Zatím jsou ministři financí velmi dogmatičtí a to si nemůžeme dovolit, chceme-li do konce dubna přijít s řešením. Za druhé, vy jste hovořili o včerejším balíčku e, emisí, respektive snižování CO2 do roku 2030. Já bych vás chtěl požádat, abyste obrátil svou pozornost na to, jak dosáhnout těchto cílů a jak přijímat evropské právo. Evropská komise se tady vyjádřila velmi květnatě, například v případě obnovitelných zdrojů. Říkala, že otázka governance neboli řízení ještě není rozhodnutá. To my vnímáme v parlamentu jako prohlášení války, protože je zde směrnice a podléhá spolurozhodování rady a parlamentu. Pokud se objeví v budoucnu něco, kde má eh, parlament menší právo rozhodovat, rozhodovat, tak je to útok na demokracii. Řecko je matkou demokracie a chci vás požádat, abyste se v radě postaral o to, aby cokoliv, co se bude dít, proběhlo v rámci procesu spolurozhodování mezi radou a parlamentem a nikoli v rámci prostoru governance. Děkuji, Peter Líze, a nyní se hlásí Linda McEwan. Prosím. Yes, yes, Chair. I'll be very brief. Um, uh, Děkuji, budu velmi stručná. Pane ministře, jsem ráda, že jste dnes zde mezi námi a vím, že budete pilně pracovat na uzavírání agent, které jsou ještě otevřené před volbami. Chtěla bych pohovořit o dvou věcech. Máte nyní předsednictví právě v době, době, když je před námi balíček 2030. Mnozí se domnívají, že to vůbec není ambiciozní balíček. Když eh, porovnám, kde si stojíme dnes a eh, kde eh, jsme byli v roce 2009, když komisař Dima, řecký komisař, vytvořil ambiciozní balíček, jimž získala Evropská unie vůdčí roli v mezinárodních jednáních. Já myslím, že to, co jsme získali včera od komise, se s tím nedá vůbec srovnávat. Je to ústup pro Evropskou unii na každé úrovni. Já samozřejmě neviním komisařku Hildegard, ale eh, viním komisi jako takovou Barosa za slabé vůdcovství a, a e, skutečně tady e, spíš dominuje průmysl a energetika nad těmito diskusemi i některé členské státy. Tento výbor hlasoval pro tři ambiciozní cíle do roku 2030 teprve před několika dny a e, nevím, jak dosáhneme silného obnovitelného energetického průmyslu bez ambiciozních cílů. Samozřejmě potřebujeme politiku, abychom um, um, tyto cíle implementovali. Doufám, že eh, vaše předsednictví v tomto ohledu nebude lhostejné. V roce 2015 budeme mít důležité jednání v Paříži a zatím eh, nepůsobíme jako lídři. Další otázka, za kterou budete částečně odpovědný, ne zcela, ale je nutno eh, si o toto uvědo, si to uvědomit. Jedná se o takzvané endokrinní narušující látky. Jsou to chemikálie, které mají vliv na lidské zdraví. Před několika lety Evropská unie zakázala použití bisfenolu A, který se využívá v plastech nebo plastických láhvích. Nyní nám komise slíbila, že eh, dojde k doporučení, respektive konkrétní akci o těchto endokrinních eh, chemikálích, ale zatím se nic nestalo. Říkají, že se vše opozduje o rok a mm, vidíme, že komise je opět slabá tváří v tvář intenzivního lobování průmyslu, ale veřejnost tato opatření podporuje. Abyste politik stejně jako já a musíme si uvědomit, že někdy musíme být stateční a bojovat proti určitým věcem, eh, jinak nedojde k pokroku. A proto doufám, že se této otázce budete věnovat. Eh, můj kolega eh, pan Westlund, nebo paní Westlund je švédská poslankyně, která eh, se také ambiciozně věnuje této věci a také se snaží prosadit určitý pohyb na straně komise. Zatím se nic neudálo, takže mm, doufám, že se toho ujmete. Děkuji a nyní má slovo Chris Davis. Thank you, chairman. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane ministře. Já bych chtěl hovořit o dvou věcech. Za prvé, implementace eh, evropské environmentální legislativy, tedy to skutečné praktické provádění. My schvalujeme zákony a pak eh, ten, to provádění těch zákonů eh, se liší mezi jednotlivými členskými státy a možná, že některé členské státy, které mají finanční eh, problémy, mají ještě větší problémy s tím zajistit kontroly, inspekce a podobně eh, než jiné členské státy. To je pravda. Já si kladu otázku, zda tady není velký, velká míra nekonsistentnosti mezi členskými státy. A to nikoli pouze z hlediska <clears throat> prostě eh, legislativa dává určité určitý prostor. A je tady eh, velký prostor pro členské státy, aby interpretovali eh, legislativu a pak ji podle toho aplikovali. Když se, kdy se naposled tato věc objevila na programu Rady a proč to na tom programu není? To je moje první otázka. Druhá věc se eh, týká plastových tašek. Prostě otázka plastových tašek. Vy se velmi správně eh, koncentrujete na otázku odpadu těch eh, tašek, například konkrétně v prostředí moře. A víme, že mnozí eh, lobbysté jsou spojeni s výrobci těch plastových tašek a budou říkat, že pokud jde o obsah CO2, tak vlastně ty, ta alternativa, kterou jsou dlouho trvající neboli trvanlivé, tedy pevnější plastové tašky, že představují větší zátěž se odvě... Děkuji Chrissy Davis, a nyní má slovo Satu Hasi. Děkuji vám, pane ministře, za to, že jste přišel diskutovat s námi o velmi širokém škále e, témat. Zmínil jste klimatický balíček předložený včera komisí. A zmiňujete balíček jako ambiciozní. E, no, co tak asi komise může říci sama o svém návrhu, ale já souhlasím s tím, co řekla Linda McAvens. Je to pro nás zklamání. E, zprávy, které jsem dnes četla, ukazují, že také klimatičtí diplomaté z rozvojových zemí neuspěli se svým návrhem. A také doufám, že řecké předsednictví v radě udělá vše, co bude možné pro zlepšení a posílení například úlohy obnovitelných energií. Dále tady mám dvě otázky které se váží ke konkrétním eh, bodům legislativy. Za prvé víme, že eh, sektor, kde rostou nejrychleji emise, je eh, odvětví dopravy. Jsou na stole velmi důležité návrhy právních předpisů, které by se tady měly projevit. Jedna je legislativa ILUC, a tady rada ještě nemá společný postoj. Evropský parlament vyjádřil podpor, myš, podporu myšlence, že bude určitý strop, eh, pro eh, paliva, která se vyrábějí z jinak potravinářských eh, plodin. Eh, to je eh, právě otázka využití půdy, takzvané nepřímé využití půdy, který je, který je specifickým faktorem. A já bych chtěla vědět, jaké jsou plány řeckého předsednictví. Budete pracovat na této otázce iLook, iLook. A dále Určité zklamání se včerejšího balíčku se také projevilo včera. Jsme měli ve výboru výměnu názorů s komisí na to téma, že před pěti lety byl schválen celý eh, balíček eh, pro životní prostředí, ale přitom eh, některé směrnice ještě nebyly plně uplatněny. Chtěla bych vědět, zda řecké předsednictví podporuje tu konkrétní směrnici a příslušné rozhodnutí. Když dovolíte, tak bych ještě ráda hovořila o třetím tématu geneticky modifikované organismy. To se především týká samozřejmě včerejšího, včerejšího programu s zemědělství, ministrem zemědělství. Ale minister zemědělství eh, řecké vlády řekl, že u vás to spadá pod ministra životního prostředí, tak já popravdě řečeno přesně nevím, eh, kdo se tím zabývá v řecké vládě. Ale jak asi víte, Evropský parlament minulý týden schválil velkou většinou rozhodnutí postavit se proti eh, jednomu eh, druhu kukuřice geneticky modifikované, a sice CMO 1507. Podle mých informací řecké předsednictví plánuje, že tuto otázku předloží jako bod A na příští zasedání ECOFINu. My víme, že nedávno Evropský soudní dvůr zrušil povolení eh, geneticky modifikované brambory Amflora, e, právě proto, že celý postup nebyl v pořádku. A tady je e, podobné riziko. E, za prvé, chcete respektovat velkou většinu Evropského parlamentu, které se takto vyjádřilo? A za druhé, neobáváte se, že ten postup nebyl v pořádku? Děkuji. Děkuji, Satu Hasi. A nyní má slovo Anna Rosbach. Prosím, stručně. Děkuji vám a jsem skutečně velmi vděčná za váš široký úvod, také týkající se energetiky. Já jsem se snažila se trochu připravit a e, spíše s úlekem jsem zjistila, že Řecko spotřebovává stejné množství energie na otop eh, soukromých domácností jako Finsko. To je s podívem co lze učinit, abyste spotřebovávali méně energie na vytápění. Ale je zde i další téma, které se nabízí, jak snížit naši závislost na fosilních, fosilních palivech, jak konečně přijímat rozumné iniciativy eh, ve vztahu k solární energii a větrné energie. Eh, vy jste se zmínil také o plastových eh, taškách, které jsou nejenom odpadem, ale i zdrojem. Kdy začneme tyto suroviny využívat nebo recyklovat. A to se týká také potravin. toho také lze eh, vyrábět obnovitelné zdroje. Dále pak eh, znečištění, kontaminace, která mm, přichází nejenom z letadel, ale i z lodí. A eh, Řecko je přece slavná země námořní dopravy. Mnoho lodí pluje pod řeckou vlajkou. Co hodlá Řecko podniknout? pokud jde o biodiverzitu a kvalitu vod a vůbec čistotu námořního a mořského prostředí. Existují nějaká předsevzetí, dohody, hodláte uzavírat nějaké smlouvy v tomto ohledu mezi členskými státy EU a nečlenskými státy EU. Já pocházím z Dánska a eh, v ve východním moři eh, po Baltí, tam jsou eh, téměř samé členské státy, které s tímto mořem hraničí. V Řecku je tomu jinak. Máte nějaké plány ohledně ochrany moří eh, podél vašeho pobřeží ve vztahu ke spolupráci s jinými zeměmi? Děkuji a já vítám další hosty v našem kruhu na pozvání eh, pana Karlheinze Florence. Máme eh, zde eh, delegaci 37 pracovníků společnosti Suetis. Jsou to experti na zdraví zvířat z Ameriky, ale i z Evropy. Uh, a srdečně vítejte mezi námi. My se také e, zabýváme otázkou zdraví zvířat, takže mm, vítejte na této praxi, které se, kterou takto můžeme naše jednání označit. Dále budeme pokračovat e, otázkami ze strany koordinátorů. Za GUE má nyní slovo pan kolega Gurakis. Promiňte, pokud jsem vaše jméno nevyslovil správně. Stručně, prosím. Ne, ne, vy jste to vyslovil správně. Bylo to správně. Anguraky se jmenují. Děkuji vám, pane předsedo. Váženo, vážený předseda rady, my se domníváme, že program řeckého předsednictví navrhuje opatření, která má Evropská unie eh, provádět. A během posledního předsednictví před eh, evropskými volbami nutno konstatovat, že demokratická práva pracujících jsou čím dál tím více porušována a to těsně souvisí se situací, eh, kterou nacházíme právě v oblasti životního prostředí. Řecké předsednictví hovořilo o takzvaném klimatickém balíčku. Já se domnívám, že strategie EU 2020 a také eh, ekonomicko-politická koordinace v EU a pakt růstu a stability, to jsou ony tvrdé politické oblasti. Tady je prosazována politika, která vede k drastickým dopadům ve všech členských zemích. Eh, poukazují na 100 eh, miliony nezaměstnaných a lidí, kteří žijí na pokraji chudoby. Kromě toho eh, se domníváme, že eh, jménem zvládání ekologických problémů máte na zřeteli především zisky velkých nadnárodních společností. Vy se nyní jako Evropská unie křečovitě snažíte vybřednout z krize, ale asi jsme opomněli, eh, že by měl být tady uplatňován princip eh, znečišťovatele, to znamená toho, kdo způsobil celou tuto mizérii. Ale přesto vidíme, že velké monopoly eh, nadále docilují generují vysokých zisků a e, situace pracujících se přesto nezlepšila. Také nebylo ještě poukázáno E, na další body s tím související. Chtěl bych vědět, co mohou očekávat řečtí pracující nebo také pracující ve Španělsku, e, když tady hovoříte o obnovitelných zdrojích energie. My víme například, že Španělé, tisíce Španělů přišli o své finanční prostředky, byť investovali do těchto nových zdrojů energie v Řecku již nejsou udělována povolení pro tyto nové zdroje eh, energie, protože údajně nejsou efektivní. Já se domnívám, že to vše přispívá k tomu, že tisíce řeckých domácností a také domácnosti v Jižní Evropě se nedovolají svých základních práv, například přístupu k elektřině a energii jako takové. My se domníváme, že když bude tato politika nadále prosazována tímto stylem, tak to obecnou situaci bude dále ještě jitřit. A domníváme se, že navzdory eh, strategii EU 2020 využívání energie eh, a spotřeba energie bude dále narůstat. Chtěl bych poukázat i na to, že právě v oblasti obhospodařování a eh, zpracovávání odpadu eh, nastala v Řecku neudržitelná situace. Delegace EU navštívila Řecko a zjistila, že v mnoha regionech Řecka panuje dramatická situace. Existuje například velká skládka v blízkosti Aten, kde Již 50 let pracují eh, zaměstnanci a přesto tam eh, mm, se nerýsuje žádné řešení. Ještě bych poukázal na situaci v Ermiony, mm, jedné obci řecké, kde byla přijata opatření i v rámci eh, takzvaného růstu modlého, modrého hospodářství a námořní strategie tam byla přijata opatření, která ovšem poškozují životní prostředí protože nejsou dodržována základní ustanovení ochrany životního prostředí EU. A to vše v zájmu ochrany velkokapitálu. Děkuji. Já jsem se právě eh, dohodl s panem ministrem, že eh, dáme slovo všem kolegům, vyslechneme si všechny dotazy en blok a přečtu jména kolegy. Edith Estrella, Spiros Danielis und Sophie Dass diese Kollegen Tito kolegové se musí ovšem omezit na minutu 30. Ve svých otázkách vím, že je to obtížné, ale chci, aby všichni přišli k slovu a chci dát také příležitost panu ministrovi, aby odpověděl. Takže Karl-Heinz Florenz jako první, minuta 30. Já bych zůstal u několika prohlášení, aby nemusel pan ministr odpovídat na tolik otázek. Vy jste tady hovořil o přepravě odpadů a včera jsme o tom diskutovali a v minulých letech často také. A když se tím člověk zabývá dlouhou dobu, po mnoho let, tak vidí, jak bezmocná je komise vůči členským státům, protože úpravy, které již existují z minulosti, prostě nedokáže prosadit. To je skutečně velice smutná záležitost, prosím. Bejte o to, aby ta pravidla, na kterých jsme se zde společně dohodli, Rada s parlamentem, aby byla skutečně prosazována. To též platí pro plastové tašky, o tom jsme také hovořili. Pokud nebudeme mít v Evropě žádné rozumné zpracování a 80 či 60 končí na skládkách, tak se nesmíme divit, že pak ty velmi lehké a lehké tašky prostě poletují vzduchem. Eh, dospěli jsme k velmi dobrému výsledku u tabáku. Tady bych vás poprosil, nevím, jestli je to součástí vašich tématů, prosím, dávejte na to pozor, neochabujte. Eh, Petr Líze vás výslovně chválil a já bych se k tomu chtěl k němu přidat. Jsem přesvědčen o tom, že budete postupovat dobře. A prosím vás, abyste zůstali neoblomní A ještě bych chtěl eh, odporovat paní Hasy. I look. To je něco podle hesla, eh, že člověk eh, ty duchy, které vyvolal, již nedokáže pak zvládat. To je prostě, když budeme muset prosit naše naše zemědělce, aby produkovali něco k jídlu, no tak to je strašné, toto půjde s Evropou z kopce, takže prosím, věnujte se tomu. Děkuji za dodržení minuty 30 a jako další má slovo Kryton Arzenis. Děkuji, pane předsedo. Pane ministře, srdečně vám vítá, vás vítám zde na výboru, tady sedím za tou zelenou cedulkou. Ještě jednou vás srdečně vítám a chci, abyste věděl, že Evropský parlament a tento výbor vás bude podporovat při veškerém úsilí, eh, při veškeré práci vaší, kterou budete odvádět v rámci předsednictví. Před nedávnou dobou jsem položil otázku k ústnímu odpovězení, která se týkala provádění Evropské směrnice a mezinárodních standardů u Eh, těžby ropy a zemního plynu ve vodách v blízkosti Kréty. Je třeba, abychom měli pravidla i pro těžbu takovýchto surovin, protože pokud eh, pravidla nebudou, nebudou dodržována, tak eh, mohou být, to může mít velice nebezpečné dopady pro zemi, u které se vody nachází. Já chápu, že je tady zájem na tom posíleně těžit ropu, tak aby země, tedy, která bude takto ropu těšit, z toho měla užitek pro budoucnost. Já vycházím z toho, že jste proti tomu backloadingu v systému ETS a proto se vás ptám, jak můžete eh, mít takovéto pozice a vést či předsedat radě pro ministry, radě ministrů životního prostředí protože Evropská unie se přeci nějakým způsobem snaží se zbavit závislosti na ropě. Děkuji, Edith Estrela, děkuji, pane ministře, vítejte na našem výboru. V oktobru, promiňte, v říjnu bude v Koreji schůze stran umluvy OSN o biologické rozmanitosti. Očekávají se důležitá vyjednávání o způsobu, jak posílit ochranu ekosystémů a různých druhů, které e, vymírají. Minulý rok jsem měla příležitost předsedat delegaci Evropského parlamentu, která doprovázela práce konference stran v Indii. A můžu vám dosvědčit, že tam bylo dosaženo důležitého pokroku, zejména co se týče posílení financování země, rozvinuté země se zavázaly, že zdvojnásobí svůj finanční příspěvek pro akce a e, v rozvojových zemích do roku 2015. E, když se podíváme na téma konference, která je biodiverzita pro udržitelný rozvoj, a když se podíváme na to, co je součástí programu e, řeckého předsednictví, totiž příprava této důležité konference, Tedy s ohledem na tento kontext se ptám pana ministra, jaké budou priority EU v rámci vyjednávání, která budou probíhat eh, v rámci této konference, která proběhne v říjnu v Koreji. Děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát a nyní Spiros Danielis. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane ministře, vítejte zde na našem výboru. Přeji řeckému předsednictví, aby se hrálo svou roli konstruktivním způsobem a dosáhlo efektivních výsledků. Jde totiž o to, abychom nalesli řešení těch problémů, kterým se momentálně věnujeme. A je samozřejmostí, že Evropský parlament vás bude při vašem veškerém úsilí konstruktivně podporovat. Myslím si, že řecké předsednictví má jakožto jednu z priorit tu takzvanou modrou ekonomiku, což je tedy hospodářský růst v oblasti námořní. Co se týče tedy tohoto modrého růstu, rád bych položil jednu otázku. Vy jistě nejste tím, který bude koordinovat národní námořní politiku. Hlavně odpovědnost budou mít samozřejmě Eh, dopravní podniky, které provozují leteckou dopravu, ale vy jste tady hovořil o tom růstu, který byste chtěli v této oblasti podpořit. Jakou rolu tady chcete převzít a jaké osobní zkušenosti máte, které můžete do tohoto procesu zapojit? Dobře víme, že eh, osobní napětí také narůstá a to má také dopad na námořní prostředí a čím více eh, pnutí a napětí tady máme, tak tím je důležitější, abychom měli koordinovanou a systematickou zprávu námořního odvětví a námořního prostředí, protože námořní prostředí je velice citlivé a jde o to, abychom zajistili biologickou rozmanitost i v oblasti moří. Proto potřebujeme komplexní plánování a integrativní strategii. Momentálně jsme již zahájili první trialog, brzy zahájíme příštích dnech druhý trialog a obrázek, který jsme si mohli udělat o situaci na radě, je skutečně vel, velice eh, nedobrý, zklamal nás. Rada má velmi negativní postoj vůči nějaké komplexní strategii pro moře. A proto se také obracím na vás a kladu vám otázku. Jaké iniciativy byste mohli zahájit proto, abyste dosáhli zlepšení návrhů, zejména těch návrhů, které doposud předložila Rada. Děkuji a v neposlední řadě Sofie Okony. Merci, monsieur le président. Děkuji vám, pane předsedo. Pane ministře, děkuji, že jste dnes dopoledne mezi nás přišel. Já bych chtěla hovořit o návrhu trošku kontroverzním od Evropské komise, podle kterého se má eh, povolit eh, eh, geneticky modifikovaná kukuřice CMO 1707 to je opravdu oříšek těžký k rozlousknutí, jak politicky, tak právně ve vztazích mezi eh, radou, mezi zejména radou ministrů pro zemědělství a dalšími. Bude to předloženo k diskusi, možná, že ani diskuse o tom nebude. V každém případě Evropský parlament odmítl velice velkou většinou myšlenku, že by se povolilo pěstování této kukuřice geneticky modifikované, eh, protože by to mělo eh, negativní eh, dopady na některé druhy motýlů. A já bych chtěla vědět, eh, jak se na to díváte vy, jak si myslíte, že bude vypadat poměr sil mezi členskými státy a v rámci rady. A když dovolíte, takovou určitou výjimku v otázkách. Jaká je pozice řecké vlády ke GMO obecně? Děkuji, tím jsme dospěli ke konci seznamu řečníků. Ještě bych rád dodal, že včera jsme hovořili o cílech 2030, měli jsme prezentaci návrhu 40% redukce CO2, tak to je to stanoveno, 27% mít ten cíl pro obnovitelné energie, což je spíše deprimující, protože tam není nic konkrétního. Myslím si, že v tomto leží velký potenciál pro zaměstnanost. Pokud bychom byli konkrétně jasně řekli, co je třeba eh, zajistit, jak je třeba postupovat, tak abychom skutečně měli přerod těžkého průmyslu eh, v nové eh, průmyslová, v nová průmyslová odvětví a ty vě, cesty, které již, nebo tam, kde se ty podniky již vydali nějakou novou cestou, tady je důležité, aby pro podniky byla právní jistota. Takže prosím to zohledněte a zohledněte také to, že eh, tady máme systém ETS, eh, což je to druhé nejlepší řešení, které jsme zvolili. To první nejlepší, to nejlepší by bylo daň z CO2, ale to prostě v obrvě neprosadíme. Také neprosadíme ve všech členských státech ani daň z finančních transakcí a pouze v těch 17 či 18, které, máme, které se k tomu při, chtějí připojit. Takže proto tady chceme mít systém ETS, to druhé nejlepší řešení a to je, je třeba, aby bylo skutečně nastaveno tak, aby obstálo i v budoucnosti. Tady se můžeme poučit částečně z Velké Brit- od Velké Británie, kde tady budeme mít cenu za carbon flow, ale nahoře musí být bezpečnostní ventil tak abychom tady neustále v parlamentu a na radě neměli velké spory. Je třeba, abychom tady měli samoregulující se mechanismus, který ovšem sobě bude také obsahovat to, že bude možné plánovat do budoucnosti. Pokud nebudeme mít ETS, budeme i nadále vydávat obrovské části za fosilní paliva a nepohneme se směrem k jiným zdrojům energie. Naše ekonomiky z toho strvalého pohledu zničí, bude je to zatěžovat a budeme mít méně zaměstnanosti. Prosím tedy, soustřeďte se na systém ETS. Je třeba ho zjednodušit, je důležité, aby tam byla možnost plánovat. Pokud to takto budeme mít nastaveno, bude na naší straně i průmysl. A eh, v Dubnu eh, tady byla tady Velká Británie, která zahájila první krok tím, že zavedla minimální cenu za um, emisní povolenky na CO2. Já vám nezávidím, že budete muset vést ty debaty na radě o cílech 2030. My jako parlament jsme vzali na vědomí, že Evropská komise a pan Barozo v podstatě parlament ignorovali. My jsme se snažili tady. Šest měsíců jsme se snažili tak, abychom se dohodli, naše dva výbory, tedy výbor ITRE a výbor ENVY, což jsou ty dva ex- výbory, které zastávají ty extrémní póly. Snažili jsme se skutečně mít společné rozhodnutí, pak jsme se tedy dohodli na té redukci CO2 výši 40 dále 40 energetická účinnost a dále program pro zaměstnanost pro malé podniky, střední podniky, tak, abychom skutečně dostali e, občany zpět na trh práce. A také jsme se dohodli na tom, že budeme zacházet lépe s našimi energiemi a pak ten 30% eh, cíl v oblasti obnovitelných zdrojů, ale potřebujeme národní cíle, jinak je to vše k ničemu. Takže prosím, zabývejte se tím a dojasněte si na radách ministrů, co kdo musí přesně udělat. Včera jsme tam měli takový vág, vágní začátek eh, ze strany ministrů, ale skutečně bylo to velmi vágní. Pane ministře, prosím. Mám začít tedy, já bych začal čím to řekl pan předseda. Já myslím, že tady je opravdu přehlídka všech těch velkých témat. Jakožto předsednická země chceme využít veškerou moc, kterou budeme mít v institucích, abychom byli co nejvíce ambiciozní a abychom prosazovali cíle EU v oblasti životního prostředí. A my si samozřejmě uvědomujeme, že budoucnost Evropské unie se může opírat pouze o udržitelné aspekty a o ochranu životního prostředí. Vytváření zelených a modrých pracovních míst. A současně se chce, musíme udržet také konkurenceschopnost. To znamená, že musíme také chránit i průmysl. Ale snad bych měl ještě zmínit další bod. Musíme usilovat také o konkurenceschopnost malých a středních podniků v Evropě. Ty představují 90 až 95 pracovních míst v Evropě. Chtěl bych zdůraznit, že my, jakožto předsednická země, a konkrétně já, jakožto předseda Rady pro životní prostředí, se domníváme, že podpora všech institucí, konkrétně podpora vašeho výboru, znamená, že máme společný cíl. My to tedy nevnímáme pouze jako cíl řeckého předsednictví. Mezinárodní finanční krize a zejména eh, hospodářská krize v Evropě a zejména eh, velmi tíživá krize na jihu Evropy eh, snad umožnili všem uvědomit si, že je třeba zabránit dalším bublinám, že je třeba věnovat se ochraně životního prostředí a racionálním způsobem spravovat naše zdroje. Tolik tedy obecně na úvod. A teď konkrétní otázky. Eh, chci vám za ně za všechny poděkovat. Eh, všichni jste vyjádřili solidaritu s řeckým lidem, za to vám velice děkuji. Eh, myslím, že se ubíráme po velmi složité cestě, která pomalu už vede k určitému cíli. Občané mohou očekávat, že budou odměněny za ty, za ty oběti z minulých letech. V to opravdu věříme, v to opravdu doufáme, protože poslanci, kteří jsou voleni evropskými občany, znamenají pro nás velice důležitou podporu. Musíme použít zkušenosti, které jsme získali v minulosti a uvědomit si, že jestliže chce Evropa získat to, co si přeje, být vůdčí silou v ekonomice eh, a v životním prostředí, pak jediná cesta je eh, ve vzájemné součinnosti komise, rady i parlamentu protože to, co přinese v konec konců pozitivní nebo naopak negativní výsledky, to bude mít dopad na všechny evropské občany. A oni mají právo eh, se s určitou skepsí dívat na naše fungování. Máme tedy odpovědnost eh, vyslat jasný signál, že Evropa je jedinou cestou vpřed eh, pro všechny, že je to jediná cesta vpřed, jak být vůdčí silou také v oblasti životního prostředí. Paní McAvan se ptala, zda předsednictví podpoří e, další zlepšení návrhu komise e, z hlediska e, programu 2030 eh, v oblasti energetiky a životního prostředí. Já vám mohu říci, že eh, Předsednictví má velice důležitou úlohu, kterou je koordinování a usnadnění rozhodování. Eh, předsednictví se musí snažit brát v úvahu názory všech členských států a my se tedy budeme maximálně snažit dosáhnout koncensu. Při řešení eh, obou úkolů, to jest řešení klimatických aspektů, ale také udržení konkurenceschopnosti eh, evropské ekonomiky, a to z hlediska jak velkých, tak malých a středních podniků. Jednou z priorit řeckého předsednictví je eh, to, co bylo zmíněno včera, to jsem, o tom jsem hovořil ve výboru pro energetiku, je to otázka eh, ochrany zranitelných domácností a osob s nízkými příjmy. Existuje 50 milionů evropských občanů, který, kteří jsou ohroženi chudobou z hlediska přístupu ke energiím a to je veliká výzva, na kterou musíme reagovat. To je také naší hlavní ambicí, aby tady byl pozitivní eh, dopad na všechny tyto aspekty, kterými stojíme. Pokud jde o e, endokrinní disruptory, to je velice důležitý aspekt. Je to e, otázka, která nás velice zneklidňuje, jak z hlediska životního prostředí, tak z hlediska zdraví. Pokud vím, tak e, tady E, není ještě návrh komise k této věci. Dále další otázka pana Krise Davise. Ano, jak víte, to je věc inspekcí, která se stále diskutuje, když se hovoří o aspektech implementace právních předpisů. Když hovoříme o tom, zda česk, členské státy reagují dostatečně, tak myslíme, že je velice důležité, když schválíme eh, nějakou směrnici či nařízení, tak je třeba dohlednout na to, aby bylo takový předpis plně respektován v praxi. Pokud je o plastové tašky, musíme k tomu přistupovat velmi seriózně. Je tady samozřejmě v této spojitosti také otázka znečišťování moří. Dnes jsme o jedné věci nediskutovali, která zazněla v tomto eh, dotazu, ale jakožto předsednická země se domníváme, že to je velmi důležité pro malé a střední podniky i pro domácnosti s nízkými příjmy v celé EU. A to jsou otázky úspor energií. v, ve veřejných budovách, v obydlích i, i v jiných stavbách. Pro nás, jakožto předsednictví, je to jedna ze tří nebo čtyř největších priorit. Vlastně to jde napříč oblasti energetiky a životního prostředí. Já eh, se nechci pouštět do nějakých eh, národních aspektů, ale musím říci, že právě u nás je velký problém úspor energií. 1,2 miliardy eur to může představovat. Doufáme, že v novém programovacím období můžeme zvýšit eh, o 50 prostředky pro propagování eh, úspor energií. A pokud je o iLook, E, to je otázka, která na posledním zasedání rady byla velkým, e, ve velkém centru pozornosti, ale bohužel jsme nedospěli k dohodě. Otázka zní, zda využijeme všechny e, možnosti, které budeme mít jako předsednictví, abychom dospěli k společnému přístupu, se kterým se stotožní všechny členské státy. Pokud jde o směrnici o palivech. Jak víte, momentálně Evropská komise zpracovává studii a my čekáme na výsledky tohoto posouzení dopadu. Když se nám podaří dostat toto téma na diskusi ještě za našeho předsednictví, doufáme, že bude možné vést konstruktivní diskusi v Radě. Dále GMO. Otázka povolení pro určité plodiny spadá pod ministerstvo zemědělství a také se na takovémto radě diskutuje. Je tady ale několik dalších aspektů. Bez ohledu na to, kde se ta otázka objeví, pak rada 12.2.2014 vyjádří svůj názor eh, k GMO. Další otázkou je, jaká je pozice eh, národní vlády k plodinám GMO. U nás v Řecku vám mohu říci, že naše pozice je nesmírně negativní ke GMO. Otázka úspor energií. Eh, ptala se na to paní Rozbach. Ano, máte, máte pravdu. Řecko eh, spotřebovává stejné množství eh, paliv jako Finsko. Je to země, která je nejvíce plítvá palivy a přitom je Řecko na jihu Evropy. Musíme přijmout v Řecku opatření, abychom propagovali energetické úspory. A dovolte, abych také řekl, že například větrná energie, která je pro Řecko velmi důležitá, má v naší zemi světlou, slibnou budoucnost, zejména na ostrovech, ale ne pouze na ostrovech. Jakožto minister pro životní prostředí jsem minulý měsíc eh, prosadil schválení česti eh, velkých eh, větrných elektráren pro 2000 MW. A to ukazuje, že my lákáme investice a že tady je politická vůle v, této, v této věci pokročit. Ovšem, snažíme se přijímat také pragmatické Eh, pragmatická opatření. Eh, další otázka. Předsednictví se bude maximálně snažit pokročit musíme samozřejmě hájit biodiverzitu a se všemi sousedními zeměmi máme spolupráci, která nám může pomoci v tomto úkolu. Pokud je o přístup k elektřině a k dalším energiím, ano, to je věc, která v Národním parlamentu v Řecku byla mnohokrát diskutována. Já myslím, že energie a přístup chudých domácností k energii, to je velice důležité, velice důležitá problematika. Za poslední tři roky v Řecku jsme prováděli eh, politiku, která se snaží chránit ty chudé, zranitelné domácnosti. 50 15 eh, až 20 domácností Eh, s nízkými příjmy eh, platí nižší eh, poplatky za energie než další domácnosti. V účtech za elektřinu mají 40% slevu domácnosti s velkým počtem dětí, domácnosti nezaměstnaných a podobně. E, ty mají takové úlevy a samozřejmě musíme udělat ještě více, ale toto už jsou alespoň první kroky. Chtěl bych také hovořit otázku odpadu. To je další otázka, ve které Národní e, parlament v Řecku již e, vedl řadu diskusí a my to máme na programu našeho předsednictví. Řecko v této věci není ve velmi dobré situaci. A také je tady řada rozsudků soudního dvora proti Řecku. V roce 2005 1100 obcí v Řecku eh, nemělo vůbec skládky. Teď jenom 78 obcí je v této situaci. Některé eh, případy jsou eh, také neobydlených eh, ostrovů, kde musíme také zvažovat otázku, jak k tomu přistupovat. Ale dovolte mi, abych řekl, že všechny tyto akce mají rozpočtovou položku mají přidělené finance a je tady politická vůle situaci řešit. Takže my se opravdu snažíme eh, získat proto i financování ze soukromého sektoru. Další otázka eh, která se týká plastových tašek a eh, odpadů, dále recyklací a iLook. Já Myslím, že k tomu jsou asi různé přístupy, ale dovolte, abych vám řekl, že předsednictví se bude snažit dospět ke konsensu mezi všemi členskými státy, aby všechny tyto otázky eh, mohly být brzy vyřešeny. Eh, další eh, poslanec nadnesl řadu otázek, ale já obecně řeknu, že Řecko jako každá země si přeje využívat všech energetických zdrojů, které má k dispozici, slunečné, větrné, geotermické zdroje energií, ale i fosilní paliva. Nechceme žádný takový zdroj eh, nechat nevyužit, protože žádný stát, moderní rozvinutý stát, prostě nemůže ponechat eh, bohatství nevyužito. A EU e jakožto celek také závisí na těžbě e, ropy v jiných zemích. To představuje e, velkou položku v obchodu. Mnoho peněz to představuje v obchodu. A není dobré, když jsme plně závislí na třetích zemích lepší je využívat zdroje, které máme přímo v našich zemích, v členských státech. Jen je třeba uplatňovat nejpřísnější požadavky eh, životního prostředí. A my si přejeme eh, právě využívat všech zdrojů ve všech členských státech, všech těžebních eh, průzkumných eh, činností v této oblasti. Paní Estrela, eh, když hovoříte o konferenci o biodiverzitě, ano, to je velice důležitá věc. Evropská unie musí být v popředí prosazování biodiverzity. Některá opatření se zaměřují na čísla a já opravdu souhlasím s tím, že musíme eh, změnit eh, směr. Chránění biodiverzity je důležitým faktorem a přináší to také bohatství eh, pro všechny. Pan Danelis hovořil, a jsem tomu velmi rád, o jedné věci, která je velice důležitá pro země, jako je Řecko, které mají hodně moří. Hovoříme o velice eh, důležité oblasti, o oblasti Středomoří a řecké předsednictví a následně italské předsednictví mají právě příležitost, aby projevili vizionářský přístup a jasně prosazovali strategii modrého růstu. A tady eh, je cestovní ruch, námořní doprava, rybolov, energetické zdroje, obnovitelné zdroje energií a všechny tyto aspekty, eh, všechny formy Eh, využívání pobřeží a moří. Eh, to všechno je velice důležité. Všechny země, které mají pobřeží, se musí společně zamyslet nad tím, jak eh, vlastně velmi citlivé mořské prostředí působí na lidi a jak naopak lidé mohou velice poškodit mořské eh, prostředí. Eh, to je velice eh, dobrá příležitost pro dvě po sobě jdoucí předsednictví Řecko a Itálie, aby stanovili směry pro ochranu mořského pobřeží a to ve prospěch všech občanů EU. A další otázka já jsem eh, chtěl říci k této otázce, že se jí zabýváme. Eh, tedy eh, na, reaguji na otázku paní Okony. My se tady nacházíme ve velice klíčovém bodě pro celý evropský eh, kontinent. Blíží se eh, evropské volby, ale to nejsou pouze volby, eh, kdy občané vyberou pár lidí, kteří je budou zastupovat v Evropském parlamentu. V sázce je otázka, zda celý evropský projekt vůbec uspěje a zda můžeme překonat krizi která se projevuje v takové velké řadě oblastí. A já chci říci, že ochrana životního prostředí a udržitelný vývoj, eh, zmírňování eh, klimatických změn a negativních dopadů v této oblasti, ty určitě vyžadují přínos eh, Eh, všech sil v Evropě a zejména Evropského parlamentu. Já bych chtěl poděkovat vám všem, eh, konkrétně vašemu výboru a všem konkrétním poslancům, kteří se hrávají svou úlohu v této oblasti. A také bych chtěl říci, že další parlament po volbách bude v této oblasti postupovat stejně eh, kompetentně. A v blízké budoucnosti doufám, že přispějeme k řešení těchto otázek. Děkuji. Já mám za to, že to bylo velmi hezké závěrečné slovo i to, že se vydáte evropskou cestou, protože Evropa eh, není problémem, nýbrž řešením eh, krize. To někdy ztrácíme ze zřetele. Evropa je řešení a nikoli národní státní rozdrobenost. Musíme naopak těsněji spolupracovat a na některé projekty jste již poukázal, zejména pokud jde o energetiku. Budeme-li tam těsněji spolupracovat a vyvíjet nadnárodní projekty v rámci Evropské unie. Budeme-li myslet dopředu, budeme-li myslet ve smyslu středomoří, pak můžeme dlouhodobě zajistit blahobyt a O vaší zemi vím, že jste eh, zvládli velmi velké výzvy a zvládnout ještě musíte a to se nám může podařit pouze společně. společně. Jeden jiný poslanec to právě řekl ze země, odkud pocházím já. Já jsem se někdy styděl za vyjádření vycházející z Německa. Nemohu se za to omluvit, protože jsem je nepronesl, ale skutečně hluboce jsem se vždy zastyděl. A proto se těším na těch příštích šest měsíců na spolupráci s vámi. Řecko je fascinující země. Nejenom tam rád jezdím na dovolenou, ale je to skutečně jedna z nejstarších kultur, kterou máme a chceme z toho učinit to nejlepší. Mohu pouze přislíbit, slíbit, že tento náš výbor vás podpoří, někdy možná i trochu popotlačí, eh, tak abychom eh, reformy skutečně eh, vyvolali a iniciovali. O některých jsme zde hovořili, bude to napínavé. Já vám přeji mnoho zdaru, úspěchu, ale i štěstí, aby se ten úspěch dostavil. Vše nejlepší a u nás budete vždy srdečně vítaným hostem, pane ministře. Děkuji vám mnohokrát za dnešní debatu.